Bien, mesdames, messieurs, chers collègues, si vous le voulez bien, nous allons euh, commencer nos, nos travaux. Vážení přátelé, pokud tedy s tím souhlasíte, tak bychom mohli začít dnešní jednání. Panos už je tady s námi a jsme velmi rádi za to, že tu je. A Vicky nás také minulý týden informovala o tom, že vlastně po týdenním odpočinku se jednání účastnit bude. A kromě toho A také je pravda, že je třeba zmínit také všechna ta laskavá gesta ze strany Evropské komise, také ten dopis všemi podepsaný. Víte, Možná, že víte, co se stane, když v podstatě někdo jede na motorce a zaviní nějakou nehodu, i když to nebyla v podstatě jeho vina. Možná tak stejně se stane v podstatě součástí eh, celé té příhody a je to velmi nepříjemné. A v první řadě bych se rád tady zeptal, zda všichni souhlasí s dnešním pořadem jednání. Pokud by tedy tomu tak bylo, tak bychom mohli tedy schválit dnešní pořad jednání. A chci ještě upřesnit jednu věc chci říci, že naše jednání lze také poslouchat online, je tedy webstreamované. A co se týče zápisu z minulých jednání, to znamená z 27. dubna 2016 již k dispozici, všichni byste ho měli mít k dispozici a pokud by tedy k tomu nikdo neměl žádné výhrady, tak tyto zápisy můžeme schválit. Výborně. Tak a teď se dostáváme k trialogům a v tuto chvíli dostane slovo Andreas Schwab, který je tím tuto chvíli jediným, jediným, který v podstatě přežil za celou tu skupinu zpravodajů a stínových zpravodajů. Takže Andreasi, prosím, v tuto chvíli bych tě rád poprosil, aby se nám řekl něco o tom trialogu, který se týká právě těch zdravotnických prostředků. Tak, děkuji, pane předsedo. Já budu v tuto chvíli hovořit německy. A chci říci, že s námi tady pracovala Nora Bera a chci říci, že v rámci tedy své současné funkce mohu říci, že vlastně došlo k deseti jednáním, máme také deset stínových zpravodajů, to znamená, že to byla v každém případě práce, která byla nepouze technicky náročná, ale také časově eh, náročná. A i z toho důvodu v tuto chvíli můžeme vyjádřit opravdu zcela zásadní potěšení nad tím, že v tuto chvíli mohu hovořit tady za mnoho stínových zpravodajů a chci říci, že jsme, setkali, že jsme se setkali i se zástupci komise 25.4. a že se nám tedy podařilo konečně najít řešení. Co se týče tedy toho toho přechodu v rámci celého toho jednání, to znamená, hovoříme o těch zdravotnických prostředcích a technologiích in vitro. To znamená, že v tuto chvíli se dostáváme už vlastně do fáze nařízení. To znamená, že přicházíme od směrnice k nařízení, což je opravdu celá zásadní krok Hlavně co se tedy týče všech těch zdravotnických eh, prostředků a všech technologií, které se používají v této oblasti. A proto si myslím, že také nebude překvapující to, když řeknu, že členské státy a evropské instituce vyjednávaly opravdu velmi tvrdě a bylo to velmi komplikované jednání, to si jistě pamatujete i z minulého mandátu. Samozřejmě víte, že v rámci minulého mandátu jsme měli také co dočinění s tím skandálem týkajícím se eh, silikonových implantátů a vlastně už tehdy v podstatě zcela jasně vyšlo eh, najevo, že vlastně to porušování zákona těžko můžeme vyřešit nějakým eh, jaksi přijímáním dalších zákonů, ale že je třeba opravdu eh, zajistit také dohled nad držováním práva. To znamená, že jsme hovořili také o prostředcích trestního práva a také jsme hovořili o nutnosti zlepšení mechanismů dohledu na úrovni národní. To znamená, že jsme hovořili o tom, jak je zcela zásadní, aby existovaly jaksi nástroje, jakým způsobem donutit výrobce, aby dodržovali tato eh, pravidla. V tuto chvíli můžeme říci, že můžeme být spokojení z toho důvodu, že opravdu dohledové mechanismy v oblasti zdravotnických prostředků se zcela zásadně zlepšily. To znamená hlavně tam, a to je také velmi důležité, kde existuje nejvyšší riziko. Chci ale říci, že toto zlepšení se stane opravdovou skutečností pouze pokud opravdu všechny členské státy, které se rozhodly tady se nějakým způsobem angažovat, budou velmi úzce spolupracovat. A to znamená také, že potřebujeme také samozřejmě lepší spolupráci mezi těmi úřady či orgány dohledu. Protože pokud to bude fungovat, eh, tak eh, samozřejmě můžeme počítat i s tou situací, že eh, vlastně ne ve všech členských státech bude moci být vykonáván dohled nad všemi zdravotnickými prostředky a proto bude zcela zásadní, aby se, ty, aby se členské státy podporovaly a doplňovaly. Tudíž potřebujeme samozřejmě 28 nějakých kontaktních míst, 28 orgánů, které budou už se spolupracovat a zároveň se doplňovat. Také budeme potřebovat také lepší kontrolu právě u těch nejrizikovějších eh, výrobků, protože eh, tady došlo samozřejmě k velké kritice ale tady je velmi důležité, abychom identifikovali opravdu ty nejstěžejnější výrobky, ty nejrizikovější eh, prostředky a výrobky, abychom věděli, kde ten dohled musí být opravdu nejvyšší. A stejně, jak již eh, tvrdil Evropský parlament v minulosti, tak chci říci, že se nám podařilo opravdu navýšit bezpečnost zdravotnických prostředků. V tuto chvíli máme i certifikát, který musí předkládat všechny implantáty. To znamená, eh, že i díky tomuto certifikátu je v podstatě ten dohled nad výrobky, ale i ten dohled vlastně pro pacienty daleko přehlednější a daleko lepší. Kromě toho tady hovoříme o zdravotnických eh, prostředcích, které nejsou vždy k dispozici úplně ve všech členských státech. A tady jsme mm, došli ke kompromisu, i když víme, že Evropská komise tady není úplně stoprocentně spokojená, protože říká, že ten negativní seznam, který jaksi nebude moc být pozměňován, v podstatě pro komisi znamená složitosti. To znamená, že tady bude docházet trošičku ke spožďování jaksi toho nového zápisu těch dalších nových výrobků,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 A tady vlastně Evropská komise trošičku váhala, zdali tedy s tímto kompromisem bude souhlasit či ne, to znamená tam, kde se hovoří o tom negativním eh, seznamu. Pokud já jsem tedy tomu dobře porozuměl, tak Evropská komise eh, s tímto negativním seznamem nechce souhlasit, nicméně se k tomu zároveň také nechce opět vracet, nechce jak si to téma opět ani na půdě Evropské rady eh, otevírat. To znamená, že tady hovoříme o kompromisu, který, se kterým nejsou spokojeni stoprocentně eh, žádné strany ale eh, všichni jsou si vědomi, že v podstatě tady nikdo nechce příliš navyšovat eh, administrativní eh, zátěž a všichni chtějí, aby ty nejcitlivější oblasti pro naše pacienty byly co nejlépe pokryty. To znamená, že já si myslím, že my jsme tady se snažili opravdu dosáhnout toho nejlepšího kompromisu, udělali jsme vše, co bylo v, našim, v našich silách a doufám, že tedy bude také podpořen. Děkuji euh, nous avons tous compris que c'était un sujet euh, extrêmement important. Děkuji, pane Švabe. My jsme všichni pochopili, že tohle je opravdu důležitá, citlivá otázka. Když řešíme takovéhle věci, nemůžeme používat už předem připravená řešení. S radostí konstatujeme, že postupně se dobíráme kompromisu, i když zatím není dokonalý. Zejména pokud jde o dohled nad implementaci těchto pravidel. Má k tomu někdo nějaké připomínky? nebo dotazy k tomu, co právě Andreas říkal? Tak vypadá to, že nikoli. Takže eh, děkuji Andresovi eh, za eh, práci. Ještě úplně neskončil, když to vypadá, že se dostáváme k uspokojivému výsledku. A teď tedy k dalšímu bodu. Zpráva o, o homologaci a sledování na trhu mm, motorových vozidel a o technických jednotkách pro tyto, tato vozidla. Naším zpravodajem je tady pan Daniel Dalton. A dnes odpoledne a zde povedeme výměnu názorů se zainteresovanými stranami. A k tomu tady máme eh, několik panelistů, kteří si vezmou slovo jeden po druhém. Já vám eh, je představím, až jim budu dávat slovo, ale nejdříve bych dal slovo panu Doltnovi, aby nám a, eh, uvedl tuto výměnu názoru se zainteresovanými stranami. Děkuji, pane předsedo. Je dobře, že jsme se konečně dostali k debatě se zainteresovanými stranami, protože zatím eh, jsme té zprávě nevěnovali eh, příliš času a několik dalších sínových zpravodajů mm, mi také říkalo, že je třeba tomu věnovat více času. Je to důležitá legislativní otázka a je eh, škoda, že to máme a jako první bod na pořadu eh, jednání v pondělí, kdy tady není tolik lidí, kolik by eh, mohlo, takže bych požádal sekretariát, aby eh, se pokusil to nastavit příště lépe. Vedli jsme uh, intenzivní debatu s komisí a, a se zainteresovanými stranami uh, zatím nikoli, takže se těším na to, co nám uh, řeknou. Já myslím, že by bylo lepší, abychom jim dali slovo teď a potom uh, se vyjádřili k tomu, co oni řeknou. Děkuji, pane Daltone. Máte pravdu uh, v dvou ohledech. Za prvé, ten text eh, je třeba řešit, když jsou tady eh, poslanci, ale nemůžete házet na sekretariát, že tady poslanci nejsou. V době řádného zasedání. Teď tedy eh, můžeme dát slovo zainteresovaným stranám a rád bych požádal každého, aby zaumezl na 6 minut ve své prezentaci Nejdříve tady Albert Gross z ECEA, což je asociace výrobců eh, automobilů a autobusů. Řečník nemluví do mikrofonu. Děkuji vám. Eh, já se jmenuji Alfred Cruz a jsem technickým ředitelem v ACA. A, a eh, zodpovídám tedy za a, rámcové nařízení o homologaci. Rád bych eh, řekl, že vítáme eh, tento návrh a eh, cíl uvedený komisí. Chceme také, aby ty problémy se stávajícím systémem byly napraveny. Nicméně hlavní pro naše odvětví je, aby ty názory byly nákladově efektivní a nevytvořily žádnou dodatečnou byrokracii pro nás. Tento návrh eh, je pro nás také eh, příležitostí, jak eh, zvýšit složitost toho stávajícího systému a zároveň posílit tu, ten stávající trh, ten prostor pro homologaci vozidel v Evropské unii. Nalezli jsme několik kritických bodů a, a já jsem zde uvedl dva. Za prvé, je to omezená platnost certifikátu na pět let to by eh, mohlo být pro odvětví nesmírnou zátěží. Neboť eh, jak pro výrobce původních eh, vozidel, tak pro úřady takováto homologace se neza, nenavrhuje jenom pro vozidlo, ale pro různé systémy. Téměř pro 400 pro velké, velké kamiony se 400 systémy uvnitř. A, a dělat to každých pět let, to nebude tak snadné. Potom je tady ta druhá věc, a sice financování, eh, homologace a, a dohledu nad trhem eh, kombinovaným národním poplatkem. Jsou totiž členské státy, eh, které mají poměrně malé homologační zařízení, takže zvládnou poměrně malý objem pouze, ale přesto mm, by měli tu velkou zátěž dohledu nad trhem. Takže distribuce toho dohledu nad trhem nad několika homologacemi. To eh, by vlastně zvýšilo nesmírně cenu eh, na té homologace a eh, určitě by zde lidé se snažili si vybírat to fórum pro nákup homologace jinde. A samozřejmě pak jsou tady určitá narušující opatření, například zákaz prodeje v, a to i v případě nekritické, nekritických nesouladů v eh, dokumentaci, které lze vyřešit poměrně jednoduše administrativně. V důsledku toho eh, my jako ACA eh, chceme být součástí řešení a ne součástí problému, ale jsme připraveni projednat s vámi všechny konstruktivní návrhy a jsme připraveni předložit všechny návrhy ohledně toho, jak eh, zabránit tomu, aby eh, pokračování ve stávajícím systému eh, homologace neumožňovalo v obcházení nových požadavků a o tom, jak zajistit tedy rovné podmínky v rámci systému homologace a dohledu nad trém, aniž by se vytvořily nové finanční a finanční břemena. A samozřejmě jsme připraveni eh, řešit jakékoliv fyzické otázky, na které parlament a další zainteresované strany poukážou. Děkuji, pane Klauzi. A teď eh, bych dal slovo Gerhardu Millerovi, který zastupuje eh, Mezinárodní výbor pro inspekce motorových vozidel ve kterém jsou eh, soukromí i eh, veřejnoprávní eh, provozovatele těchto inspekcí. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jako předseda Mezinárodní odborné skupiny pro homologaci v rámci CITA bych vám rád předložil dnes naše první eh, stanovisko. V rámci CITA jsme eh, v zásadě přivítali návrh komise, protože eh, se vydává správným směrem tak, aby homologace do budoucna se dělala profesionálně. Máme ovšem několik připomínek a ty bych rád stručně shrnul se v bodech. První bod. Potřebujeme po celé Evropě jednotný jednotnou implementaci eh, společného regulačního eh, rámce. Například několik let už existuje eh, takzvaný nový legislativní rámec a ten velice úspěšně žádá o spolupráci tedy mezi mm, legislativci, výrobci a homologátory a do budoucna technické služby eh, by měly být eh, pověřeny, nebo si nemyslíme, že by měly pověřeny tedy ti, eh, ty technické služby, ani by se nemysl, neměly zavádět poplatky za posouzení těch technických služeb. Ty technické komponenty, to je máme tisíckrát různé technické komponenty u vozidel, a v Evropě máme různé nákladové struktury mezi různými členskými státy a při praktické implementaci to přináší nesmírné eh, eh, problémy. Eh, no, přineslo by je to zavádět jednotné poplatky tady. Mnohem vhodnější si myslíme, že by bylo harmonizovat požadavky a posílit nezávislost. Tak, aby po celé Evropě jsme měli předepsané jednotné standardy, které budou dostatečně detailní aby existovaly eh, přesné kontrolní seznamy eh, minimálních technických požadavků na technické služby eh, k zajištění jejich nezávislosti a kompetentnosti. Dalším vhodným prostředkem je přísné oddělení mm, odpovědných hráčů. Máme tady tady ty uznávající orgány, technické služby a výrobce vozidel. A ty tři je třeba stručně, eh, tedy přísně oddělit. Nemělo by to být tak jako dnes, kdy eh, ten eh, homologační úřad zároveň funguje jako stanice technické kontroly. Zároveň si myslíme, že potřebujeme komplexní kontrolu trhu nebo dohled nad trhem. A to nejenom při původní technické homologaci, ale tedy během celého životního cyklu vozidla i e, ten, e, to posuzování tedy výroby a, a provozu e, musí provozovat nezávislé třetí strany. Další důležitá věc je závaz ne testování softwaru v těch vozidlech, zejména s ohledem na automatická vozidla do budoucna. Potřebujeme detailněji širší pohled na software eh, vozidla a znát jeho stav, tak abychom mohli eh, zabránit eh, manipulacím. Podstatným instrumentem dohledu nad trhem podle nás je periodické, periodický dohled nad vozidly, periodické kontroly. A už při zkoušce TIF je třeba se postarat o to, aby Eh, bylo možné tedy eh, eh, ta vozidla kontrolovat průběžně během provozu. Čili už v rámci homologace, homologace musíme mít procedury, podle kterých se zajistí bezpečnost a ochrana životního prostředí. Dále je třeba stanovit, aby takovéto kontroly, kterých se dějí v Evropě miliony během roku, Eh, bylo možné provést bez eh, demontáže nějakých částí vozidla, protože jinak už by eh, to spotřebitelé nebyli schopni zaplatit. Potom je tady další věc, a sice koordinační fórum. fórum. Měli bychom se postarat o to, aby do budoucna mezi všemi zúčastněnými stranami, to znamená nejen mezi komisí a dohledovými orgány, ale také mezi technickými službami, probíhala pravidelná výměna názoru a aby se upozorňovalo na nějaké nápadné záležitosti, když jednotlivé ty technické služby by nespolupracovaly dostatečně. Dohromady řečeno je důležité, abychom harmonizovali standardy pro technické služby, zvedli je po celé Evropě a to by v důsledku mělo znamenat, že někteří stávající poskytovatelé už je nebudou schopni Eh, poskytovat. Potom je tady důležitý přístup k softwaru a integrace eh, eh, těch kontrolních obsahů do pravidelných technických kontrol. Děkuji. Merci beaucoup. Oui, on voit bien. Děkuji. Ono je vidět už ze zpráv, jak strategicky důležité tohle je. Nyní máme na seznamu řečníků. generálního ředitele automobilové asociace, který zastupuje tedy celý sektor, ne pouze technické inspekce. Pan Jakob, pan Skát, prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dobré odpoledne vám všem. Děkuji za pozvání na dnešní zasedání. Já v rámci FIA zodpovídám za aktivity v Evropě, Středním východě a v Africe. E, zastupuji zde tedy 75 e, klubů e, mobility v Evropě, kteří zastupují miliony uživatelů. Lidé potřebují vědět důležité informace o všech produktech, které si kupují. Ono často tomu tak ale není. Víme, že je důležité mm, dosáhnout udržitelného rozvoje pro naši společnost. A samozřejmě i tento sektor zde hraje důležitou roli, automobilový sektor. Co můžeme udělat, co se dá zlepšit? Můžeme zlepšit systém schvalování typu a můžeme také samozřejmě zlepšit systém dozoru nad trhem. Takže zaprvé můžeme mít e, společná pravidla pro bezpečnost a životní prostředí. Tady jde tedy o vzájemné uznávání e, typů a schvalování typů. Stávající systém schvalování typů mm, dodržuje určité zásady vnitřního trhu, zlepšil otázky silniční bezpečnosti, ale zase tam jsou určité problémy třeba v oblasti životního prostředí. Přímé finanční napojení mezi výrobci, e, schvalováním typu, producenty může tedy e, vést k určitému narušování trhu návrh, který máme před sebou, je potřeba ještě zlepšit, abychom zajistili zejména eh, nákladovou efektivitu. Je také možné, aby komise ukládala různé pokuty a administrativní poplatky v případě eh, porušení pravidel, například, že také spotřebitele, když dostanou nepřesné informace o produktech, které kupují. Důležitý krok je také přístup k softwaru mm, automobilů. To je potřeba, aby bylo e, otestováno nezávislými e, testujícími e, středisky, tak aby, bylo, aby se zajistilo, že informace jsou opravdu spolehlivé a dostupné spotřebitelům. To se týče dohledu nad trhem, historie ukazuje, že potřebujeme provádět více ověřování ve chvíli, kdy automobily už jsou na trhu. My ve FIA mm, se aktivně účastníme testování eh, environmentálního výkonu eh, vozidel. My bychom chtěli, aby docházelo k fyzikálním testům, fyzickým testům, jak eh, na straně EU, tak na straně členských zemí Zároveň je také potřeba, aby e, do toho vstupovaly i třetí nezávislé, e, nezávislá střediska pro kontrolu. Je tady potřeba mít pravidelné kontroly, e, které potom budou předkládat výsledky fóru. Spotřebitelé potřebují transparentní informace o aktivitách dohledu nad trhem. Vozidla nyní vstupují do nové éry, eh, zvýšené konektivity a automatizace. Takže je potřeba také postup, eh, poskytovat eh, důležité informace ohledně údržby vozidel v této nové éře a vlastně ten nový rámec také bude muset řešit volbu spotřebitelů, konkurenci mezi poskytovateli služeb a ochranu údajů vyzýváme Evropský parlament, aby zajistil, že, je, že dosáhneme shody v této oblasti. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Ještě nás čekají dva řečníci. Jsou to dvě ženy. Nejprve zde máme zástupkyni AFCAR, což je organizace um, eh, opravců automobilů v Evropě. Prosím, eh, máte slovo. Vážení poslanci Evropského parlamentu, Eh, nařízení eh, pro schvalování typů eh, automobilů je pro nás důležité. Jak víte, pro nás je důležitá také svoboda opravců automobilů v Evropě. Naše, náš svaz byl založen v roce 1997 mm, a zastupujeme tedy jak ehm, opravce jednotlivých dílů, ehm, cestovní eh, kontroly, distributory eh, částí a také výrobce testovacího zařízení eh, pro garáže. Nám jde tedy zejména o spravedlivý přístup, k o férový přístup k technickým informacím přímo. Tady vlastně jde asi o 3,5 milionu lidí, v, zejména malých a středních podnicích. Tyto podniky jsou tedy samozřejmě součástí automobilového průmyslu. Máme zde 284 milionů eh, vozidel, které eh, tedy využívají tohoto servisu. Eh, je tam 3,5 milionu lidí. Nám tady v podstatě hlavně jde o jakési konsolidační, eh, konsolidaci. Vlastně spojuje se tady eh, nařízení eh, Euro 5 a další. My bychom vlastně jako první připomínku řekli, že například odkaz na Ehm, diagnostické nástroje, takový fyzický konektor, eh, tady chybí a to je přitom obrovsky důležité pro všechny operátory. Eh, takže eh, tato standardizovaná, standardizované propojení na data se tam musí vrátit mm, Kromě toho tam chybí eh, aktualizování softwaru, které, ke kterému musí docházet eh, poměrně pravidelně a často. My se tady obracíme na zákonodárce, věříme také, že nalezneme eh, způsob, jak znovu zavést tato ustanovení zpátky v rámci toho spolurozhodovacího procesu. Nejde tady e, o to, abychom pouze napravili to, co bylo vynecháno. Nám jde i o některé e, konkrétní nápravy. Například přístup k technickým informacím, to je potřeba, e, aby to bylo robustnější a praktičtější. Stávající legislativa už má 10 let, takže je potřeba ji aktualizovat proto, aby naplňovala původní účel. Komplexní studie ze strany Komise o fungování stávajícího systému Eh, takzvaná zpráva Ricardo byla zveřejněna na konci roku 2014. A tahle ta zpráva identifikovala celou řadu strukturálních eh, problémů a ukázalo, že například eh, opravci a vlastně i potom následný dodavatelský řetězec má, se potýkal s řadou bariér, co se například týče právě přístupu k těm technickým informacím. Tady je vlastně jakýsi inventář 160 problémů, který se pojí s konkrétními doporučeními právě pro toto nařízení o schvalování typu. Zatím ale eh, jakýsi follow-up, který následoval po této zprávě Ricardo, nebyl eh, komunikován eh, parlamentu. Je tedy potřeba uzavřít tady tyhle ty mm, mezery v tom systému. je například potřeba zajistit dostupnost diagnostických eh, testovacích zařízení. Eh, to znamená, je tam potřeba jakési validace eh, toho komunikačního interfejsu a také testovacího prostředí. Tady je vlastně potřeba, aby ty testovací nástroje správně komunikovaly se standardizovanými komunikačními pokoly vozidla. Ale podle té Ricardovy zprávy některé, někteří výrobci prostě nereagují na ty žádosti o validaci. Um, a eh, ku příkladu vůbec ne, ne, ne, nespřístupní to testovací prostředí. Další příklady, například třeba definice eh, opravy a údržby byla sepsána v roce 2016, takže teď je to potřeba zase aktualizovat protože tam jsou noví aktéři v eh, dodavatelském řetězci. Eh, kromě toho je potřeba také aktualizovat webové stránky, eh, protože jsou často naprogramovány způsobem, který je nevyužitelný pro řadu tržních operátorů, takzvaně upstream v tom dodavatelském řetězci. Také se obracíme na parlament, aby zajistil, že e, systém e, ověřování a vymáhání je zase solidnější a že má taky e, zlepšený postup pro předkládání stížností. Představme si také například, jak je komplikovaná situace třeba nějakého italského operátora, který se snaží řešit řízení o, stíž, o stížnostech například v Bulharsku. E, je to prostě tak komplikované, zejména pro malé střední podniky, že to od toho úplně odradí. Tak tohle bylo jenom pár věcí, e, mohla bych zmínit celou řadu dalších. AFKAR tedy se obrací na Evropský parlament, aby bránil malé a střední podniky v Evropě a také spotřebitele tohoto sektoru tím, že vyřeší tyhle ty strukturální nedostatky a také problémy toho stávajícího systému. Tak abychom vytvořili opravdu spravedlivou, spravedlivou situaci pro všechny. Neměli bychom to ale nějak jako propojovat s otázkou digitálního přístupu k vozidlu. Protože například otázka interoperabilní eh, platformy telematiky, to je oddělená věc, eh, které se bude věnovat eh, studie zadaná komisí, která asi začne v červnu. A to zase bude potom základem eh, komplexnější revize, která bude reagovat právě na tyhle ty eh, technologie týkající se propojených vozidel. My v tuto chvíli ale potřebujeme řešit problémy stávající analogové éry. Merci, madame. Euh, vos propos étaient, étaient très clairs. Děkuji, děkuji, děkuji. Bylo to velmi přesné, velmi stručné a v tuto chvíli na závěr tedy toto, tohoto prvního bloku bude hovořit paní Silvia Morer, která v tuto chvíli je reprezentantem Evropské agentury na ochranu spotřebitele. Děkuji, děkuji, abych v první řadě velmi ráda poděkovala výboru IMCO za to, že jste nás eh, pozvali k této výměně názorů. My v tuto chvíli tady reprezentujeme 42 organizací na ochranu spotřebitele z 31 evropských zemí a to, co nás spojuje, je to, že naše členské státy opravdu chtějí, aby došlo k opravdovému a efektivnímu dohledu v praxi, nad, tedy dohledu nad motorovými vozidly a ne pouze ve světle tedy těch všech nedávných skan, skandálů, ale ve světle všech nedostatků, které jsme byli schopni a identifikovat a také i z toho důvodu, že vlastně práva spotřebitelů nejsou mnohými automobilovými výrobci respektována. Hovoříme tady o příliš vysokých emisích, hovoříme tady také ale o peněženkách jednotlivých spotřebitelů, kterým narůstají náklady ani aniž by tedy s tím mohli dopředu počítat na základě milných informací. A italská eh, organizace pro ochranu spotřebitele v minulém roce v podstatě zašla s novou iniciativou, v rámci níž se snažila jaksi získat kompenzace pro vlastníky dvou modelů vozidel, kteří byli takto jaksi eh, uvedeni v omyl. My také víme, že v tuto chvíli zástupci parlamentu hovoří o tom, že potřebují více času na eh, toto projednávání a to my samozřejmě chápeme, že to je komplikované téma a je třeba o něm projednávat. Nicméně bych ráda apelovala na to, že v tuto chvíli ale je třeba také jednat a to co nejrychleji, protože v tuto chvíli eh, v podstatě samozřejmě čelíme tomu, že mnoho eh, občanů Evropské unie se tuto chvíli ptají, jaký, jako přidanou hodnotu vlastně Evropská unie představuje, když není schopna jednat. A i proto je velmi důležité, aby Evropská unie jednala opravdu co nejefektivněji a těchto nedostatků se zbavovala. V tuto chvíli bych eh, ráda řekla, že my už jsme jaksi eh, zveřejnili naše doporučení, v rámci níž tedy eh, se vyjadřujeme nebo vyjadřujeme náš postoj a Eh, v rámci toho tedy také mimo jiné říkáme, že přístup a postoj Evropské komise je v každém případě postupem či přístupem, který jde tím správným směrem. Nicméně tady eh, vyžadujeme ještě několik dalších požadavků, protože my si myslíme, že je velmi důležité, aby docházelo ke křížovým a také náhodným kontrolám a to i na silnici. A my si myslíme, že tyto náhodné kontroly by měly být organizovány jinak a hovořilo o tom již několik mých předřečníků. Tudíž my si myslíme, že pouze takovéto kontroly těch nových eh, modelů a testování na silnicích zajistí to, že spotřebitelé budou moci důvěřovat informacím, které dostávají při koup nákupy nového vozidla. Myslím si, že tady v tuto chvíli je také třeba identifikovat či stanovit minimální počet eh, vozidel, které je třeba otestovat předtím, než budou nabízena spotřebitelům. My jsme zaznamenali, že tady dochází k určitým zájmovým konfliktům. A proto tato revize je pro nás velmi důležitá, protože bychom prostřednictvím chtěli ten, tu situaci zlepšit organizace, které budou provádět tyto náhodné kontroly, musí být zcela nezávislé na automobilových výrobcích a producentech a tyto testy musí být také prováděny v certifikovaných laboratořích. Také doporučujeme, aby tyto soukromé služby nebyly žádným způsobem financovány či podporovány automobilovými eh, producenty, protože to je zcela zásadní. Musí to být tedy nějaká evropská agentura nebo jednoduše zcela prokazatelně nezávislý orgán či organizace, která bude tento dohled vykonávat. Dále, velmi důležitý bod také z našeho úhlu pohledu je to, že tady musíme samozřejmě eh, vytvořit dobrý sankční systém. To znamená, že tady musí dobře fungovat ty kontrolní Eh, systémy. To znamená, tam, eh, kde dochází k nesouladu, tam musí, eh, musí být také nějaké dopady. Musí tedy zcela jasně být určeno, v jakých případech dochází jaksi k nelegálnímu jednání a v jakých ne. Myslíme si, že ten současný text není dostatečně jasný. Z našeho úhlu pohledu je velmi důležité, aby tady ten systém systém eh, udělování eh, povolení byl daleko transparentnější, tak aby všechny ty služby zapojené do tohoto procesu jednaly opravdu co nejtransparentně, protože v tuto chvíli je velmi těžké určit, jak si kdo nebo jaké zdroje mají poskytovat jaké informace. A myslím si, že to zcela jasně vyšlo najevo i v rámci těch nedávných Eh, skandálech, protože některé mechanismy v některých státech jsou povinné a v jiných státech nejsou eh, povinné a tato nekoherentnost, tento nesoulad, jak se tato nejednotnost eh, v těchto systémech vede poté k těm skandálům. V rámci veřejné debaty se hovoří o tom, že tady hovoříme také o dopadu na veřejné zdraví a tady chci říci, že tady jde také o účastníky dopravního provozu, kteří jsou v podstatě, kteří nejvíce trpí eh, těmi negativními dopady příliš vysokých eh, emisí. To znamená, že tady je třeba zohledňovat zájmy koncových spotřebitelů. Také chci říci, že my také velmi vítáme návrh Evropské komise, která chce vytvořit nové, lepší fórum pro lepší výměnu eh, informací a tady si myslím, že by bylo velmi důležité, aby i Organizace pro ochranu spotřebitele se tohoto fóra mohly účastnit, protože právě představitelé našich organizací v minulosti zaznamenali a prokazatelně, jak si informovali o těch nedostacích. Děkuji vám. Děkuji vám, děkuji vám. Měli jsme tedy možnost vyslechnout si všechny naše hosty, kteří zastupují různé zúčastněné strany a jak tedy bych měl v tuto chvíli jednat, takže stíno, stínový zpravodajové jako první, takže jak chcete, abych postupoval. Budu tedy nejdříve hovořit stínový zpravodaj nebo Chrysler Schaldemose, stínová zpravodajka za sociální demokraty. Chcete hovořit, či nechcete? Mám tady ty tři zpravodaje, stínové zpravodaje a v tuto chvíli jim dám slovo. Takže prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Ano, opravdu ten čas letí a myslím si, že i později, jak se snad budeme mít tu možnost eh, hovořit více, jak si dopodrobna jít více do hloubky. My jako sociální demokratové zastáváme ten názor, že návrh Evropské komise tvoří dobrý základ proto, abychom byli schopni zlepšit celý ten systém povolování a po, po, jaksi povolení a certifikátu. My chceme udělat všechno pro to, aby důvěra našich spoluobčanů byla opět posílená, aby se opravdu mohli spolehnout na ty informace, které získávají při koupi či při používání eh, svých eh, motorových vozidel. A je třeba zajistit opravdu spravedlivý přístup pro všechny. Ale je zcela zásadní, abychom si také vyjasnili tedy, jak se přistupuje nebo jakým způsobem jsou získávána či zveřejňována <coughs> ta data týkající se motorových eh, vozidel. To musí být tedy jaksi popředí našeho zájmu. Musíme se v tuto chvíli zamyslet nad tím, li ten současně existující a fungující systém je opravdu tím nejlepším je třeba se také zamyslet nad tím, zdali opravdu každá součást toho existujícího řetězce si je vědomá svých povinností a svých e, úkolů. To znamená, tady hovořím o e, například té mm, organizaci pro životní e, pro eh, životní prostředí, eh, soudní dvůr, eh, různé organizace pro ochranu spotřebitele, tak, abychom v podstatě do budoucna mohli zajistit, že se takovéto skandály nebudou opakovat. To znamená, že my chceme také definovat to, jaké jednání lze považovat za legální a jaké nelegální, jaké typy manipulací jsou ještě akceptovatelné a jaké ne. A teď ještě pár slov, co se týče tedy Eh, toho časového harmonogramu. Já si myslím, že tady tento nový postup povolování různých typů modelů eh, je opravdu velmi nutný a měli bychom tady postupovat co nejrychleji, ale musíme si také, musíme se ujistit, že bude také fungovat, že bude efektivní a to i vysvětlit těch posledních skandálů. To znamená, je třeba v první řadě celé jasně identifikovat, co se selhalo v minulosti, jak je vůbec možné, že k tomu došlo, jak je možné, že v podstatě celý ten skandál nebyl odhalen ani nikým z Evropy, ale že to byli tedy američané mm, ve své kanceláři, kteří na to přišli a kteří to odhalili. A to je přesně ta otázka, kterou je třeba si položit. A opravdu musíme eh, si trošičku pospíšit zároveň, ale potřebujeme také dostatek času, abychom to opravdu do hloubky projednali, abychom přijali to správné eh, řešení. Já se ale také opravdu těším na tu skvělou spolupráci a jsem si, spolupráci a jsem si jistá, že nás čeká opravdu velmi dobrý a efektivní systém, který by měl fungovat pro všechny, jak pro naše spotřebitele, tak také pro automobilové producenty. Paní Šaldemoze, některé z těch věcí, které jste zmínila, eh, jsou otázky, kterými se zabývám vyšetřovací výbor Evropské parlament, Evropského parlamentu a zabývá se jimi také z toho úhledu pohledu, o kterém jste hovořil. To znamená, že zajišťuje, že ty informace budou proudit tak, jak mají proudit. Tak, prosím, ty, Andrej, za EPP. Ano, já bych také v první řadě rád poděkoval všem eh, odborníkům a všem stínovým zpravodajům a spolupracovníkům, se kterým jsme doposavat spolupracovali. Děkuji také za to, že se nám podařilo díky tomu, jak si vyjádřit eh, ty současné názory. Mohu se tedy ke své kolegyně přidat v tom, že si myslím, že ten časový harmonogram nasvědčuje tomu, že opravdu musíme jednat co nejrychleji, tak aby k těm zákonným změnám došlo opravdu co nejrychleji, tak aby ty nezbytné změny opravdu opravdu byly co nejdříve přijaty. A stejně jak říkal kolega Dalton, eh, musíme zároveň ale zajistit, že budeme mít dostatek eh, času na to, abychom ty, všechny ty zásadní a důležité otázky měli čas projednat a dohloubky. Nejde totiž pouze o to, abychom někoho pranířovali, jde opravdu o to, aby tady všichni opravdu měli eh, k dispozici co nejlepší a nejlépe fungující systém. Ono to nebude tak jednoduché. Nebude eh, to celé jak si stát a padat na tom, že zákonodárce řekne, co je správné a co není správné. Protože tady v tuto chvíli ohovoříme samozřejmě o současné legislativě, která jaksi pořád ještě poskytuje příliš velký manévrovací volný prostor pro automobilové producenty a tyto, toto manevrovací pole bylo doposavat opravdu velmi eh, bohatě využíváno a velmi často byly také překračovány ty přípustné hranice. To znamená, že docházelo opravdu k nelegálnímu jednání a v těchto případech bylo, nebo jsme mohli očekávat, či jsme chtěli očekávat, že v těchto případech tady opravdu zákonodárce nějakým způsobem zakročí. Pane předsedo, já nevím, zdali v tuto chvíli mohu položit eh, otázku? Pokud ne, tak bych měl pouze jenom eh, jak si svou vlastní připomínku sám za sebe. Chci říct, že nám příliš mnoho, příliš málo eh, právních oblastí, ve kterých by <clears throat> byly stanoveny nějaké časové lhůty při udělování povolení. Ano, je to možná oblast eh, jaderné energetiky, ale nevím, proč by tyto lhůty, například ta pětiletá lhůta, měla fungovat i pro oblast eh, automotorových eh, vozidel. Já si myslím, že tady, tady to příliš velký význam nemá. To znamená, že já bych rozhodně nebyl rád, kdyby tento návrh přijet, protože uh, Tady hovoříme samozřejmě o té nutnosti vícero testů. To znamená, že tady hovoříme opravdu o, té, o těch testech, těchto skutečných emisí, o těch testech, které jsou prováděny opravdu za těch skutečných podmínek na silnici. <clears throat> To znamená, tady potřebujeme také samozřejmě nějaké eh, poplatky, nějaké, nějak, nějaký standard pro stanovování a výběr těchto poplatků, ale o tom se rozhodně musíme ještě více bavit. Nicméně v rámci našeho výboru si myslím, že ta rozprava se ubírá těm správným směrem. Myslím si, že pracujeme také eh, s odpovídajícím tempem a samozřejmě, že všichni budeme také snažit pracovat co nejpromptněji, co nejrychleji a nejefektivněji. Děkuji. Děkuji, děkuji, pane Švabe. V tuto chvíli máme bohužel příliš velmi málo času na to, abychom se všemi zúčastněnými stranami otevřeli novou rozpravu, ale pokud by ty zástupci těchto zúčastněných stran eh, se chtěli ještě písemně vyjádřit, tak prosím, ať tak učiní, ať nám zašlou své připomínky a své poznámky a my vám je určitě dáme eh, k dispozici. Pan Sol má ještě nějakou otázku, prosím. Tak, velmi rychlá otázka v souvislosti s tím, co bylo právě řečeno. To, co je tady zcela zásadní, je to, abychom hovořili o principu flexibility, protože nechceme, aby ten systém byl příliš zkostnatělý, příliš rigidní. Musíme udělat všechno pro to, aby tady byla opravdu zajištěná časová efektivita celého toho systému. Ať už se domluvíme na jakých jakýchkoliv pravidlech a rámcích, protože všichni víme samozřejmě, že technologie se velmi rychle mění a to je něco, co musí být součástí celého toho systému, protože pokud ten systém bude příliš jaksi eh, rigidní, tak si myslím, že by mohl být dokonce i v konečném důsledku kontraproduktivní, co se týče jaksi těch stanovených cílů. Děkuji. A v tuto chvíli dávám slovo zástupci Evropské komise. Nevím, kdo bude tady zastupovat Evropskou komisi. Prosím, paní. Thank you very much, Chairman. Thank you very much. Děkuji vám i za uspořádání této akce a zajímavé měny názorů. Rád bych poděkoval za vaše připomínky a za celkovou podporu a myšlence eh, eh, reformy eh, systému homologace. Chápu, že jste vyjádřili eh, své pochybnosti konkrétně, ohledně konkrétních řešení a určitě je čas eh, se bavit o různých možných přístupech. No, zareaguji na tři otázky a tři připomínky. Tak za prvé, proč eh, děláme tuto reformu? Snažíme se překonat slabé stránky systému. Ten systém funguje velmi dobře Ukázalo se, že je užitečný, ale také ukázal eh, svá omezení. To tady dnes eh, bylo řečeno. Musíme se tady postarat o to, aby ten systém znovu fungoval. Zabýváme se celým systémem. To je velice důležité pochopit. Nebavíme se jenom eh, procedurálními pravidly, tedy návrhy na homologaci a tak dále, ale zabýváme se emisní legislativou, a, a to také se dotýká řady věcí, o kterých jste dnes mluvili. Potom se bavíme všemi fázemi a aktéry v procesu. Nemohli bychom doladit pravidla jenom sem a tam, aniž bychom ztráceli ze zřetele, nebo měli na zřeteli jak celý ten systém homologace funguje, tak bych zareagovala na to, co říkal jeden z těch odborníků, že bychom se měli zabývat eh, celým životním cyklem vozidla. Čili v tomto eh, smyslu jsme se eh, zabývali každým jednotlivým aktérem a rámcem, v němž tento působí v systému, abychom omezili maximálně chyby v budoucnu. Ale Zároveň jsme tady nechali dočené principy. Ten systém zůstává decentralizovaný, nenavrhujeme žádný centrální orgán, agenturu, navrhujeme eh, evropský dohled eh, a mm, proč? Praxi eh, na experta řeknu, že centralizovaný systém v rukou 28 úřadů se musí postarat o to, aby došlo k jednotnému výkladu a uplatňování zákona. Čili eh, proto chceme evropský dohled. A potom eh, otázka času, eh, o tom zde odbor, hovořili odborníci. My samozřejmě plně uznáváme, že ten návrh je nesmírně složitý, je to technický návrh a musíme si dát na čas, než nalezeme dobré řešení. Ale vzali jsme se si po naučení z Volkswagenu, pracovali jsme na systému homologaci předtím, ale teď znovu a vzhledem k tomu, že nám trvaly měsíce, měsíce hledání řešení, tak nakonec nemůžeme říct, že nejsme schopni eh, opravit ten stávající problém. My se nesnažíme eh, tak trochu zlepšit něco, co nefunguje tak trochu, ale snažíme se eh, vymyslet pojistky, které tady vůbec teď nejsou. Čili Tolik k tomu textu a potom eh, dvě reakce na to, co říkali experti eh, opakovaně. Za prvé otázka RMI. Ten text eh, obsahuje samozřejmě informace k informacím o údržbě, no, o přístupu k informacím o údržbě. Naším cílem nebylo změnit systém RMI, budeme na tom i nadále pracovat. Pravděpodobně bude návrh v tomto smyslu ale eh, chtěli bychom také eh, řešit jednoduché přímočaré otázky, jak paní Kot říkala. Mm, ty vznikly z nepřesných formulací v návrhu. Takže RMI budeme ještě řešit. Druhá věc, eh, finanční nezávislost. Zabýváme se různými aspekty nezávislosti mm, mezi výrobci a homologačními a kontrolními orgány. Chápeme, že pravidla financování toho systému dozoru a homologace eh, jsou eh, složitá a my se tím ještě budeme na kolegiu zabývat, ale principem by mělo být, že jak pokud je o kvalitu, tak pokud je o financování, tak je tady čínská zeď a neexistuje vzájemné ovlivňování vzhledem k finanční eh, provázanosti výrobců a technických služeb. A potom ta klamací zařízení, defeat devices. To se bude řešit v jiné eh, legislativě, ne v tomto předpisu. To je součástí balíčku RDI, bude ještě, budou ještě dva balíčky ohledně eh, emisí v reálném provozu a tam se budou tahle zařízení řešit. Čili tohle byla, byly ty nejzávažnější otázky. Děkuji vám. Děkuji vám, paní Zesovka. A, a teď dám eh, slovo našemu zpravodaji, panu Daltonovi. Mohli jste nám eh, k tomu eh, říci své stanovisko? po této debatě. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji všem řečníkům za užitečnou debatu. Nejdříve k harmonogramu. My ten problém známe, víme, že jsou tam mezery a ty tam zůstanou, dokud nes je zaplníme legislativou. Čili eh, čím déle to nebudeme eh, eh, opravovat, tím déle budou moci výrobci podvádět. A DI je také klíčovou součástí opravy toho, co bylo špatně. A my jsme už zavedli pravidla k tomuto. Čili já si myslím, že musíme jednat co nejrychleji v této otázce. Já docela eh, pružně, pružně měním eh, vnitřní eh, pravidla, ale každopádně to musíme dokončit do větší harmonogram, musíme to dokončit do konce tohoto roku. Většina stínových zpravodajů a poslanců, myslím, tohle bere za své. Musíme to udělat rychle. K několika těm dnešním připomínkám. Výrobcům řeknu, vy jste hlavně říkali, že nechcete byrokracii navíc. Já s vámi v principu souhlasím, já taky nechci byrokracii, ale pokud někteří vaši členové eh, by si z nás bývali nedělali eh, blázny, tak bychom nebyli eh, v té naší dnešní situaci, takže o to tady dnes jde. Potom jde k těm klíčovým otázkám. Pětiletá lhůta. Já s tím mám takovou, tak trochu problém, protože si myslím, že ten časový limit tady nebyl, nebo nevyvolal ten skandál a také to způsobí problémy eh, vzhledem eh, k eh, vozidlům pro invalidy, kteří to můžou dělat jenom dva, tři roky po tomto, po začátku toho. Čili i pak už mají strašně malý prostor a pak znovu. Takže pokud tam bude nějaké číslo, tak otázku, jestli tam vůbec nějaké má být. K poplatkům. Mám určité obavy z té struktury poplatků, jak se navrhuje. Ta tam je kvůli tomu, že chceme přerušit eh, vazbu mezi výrobci a zkušebnami. Jaké možnosti jsou tedy k dispozici, které by vyřešily tuto otázku, to znamená přerušení finanční vazby mezi výrobci a zkušebnami? Pokud eh, nemáme jít cestou, kterou navrhuje komise. Tolik tedy klíčové body. Potom, eh, pokud jde o nezávislé servisy a opravny. To také musíme eh, řešit, ale klíčovou otázkou je jak. Jak eh, získáme dost dat pro opravny, aby mohli nezávisle opravovat, ale eh, budeme chránit duševní vlastnictví výrobců aut? To je klíčová otázka. Není to otázka jenom pro dnešek a minulost, ale je to otázka do budoucna, protože software jednoznačně se rozvíjí velmi rychle. Mm, vzdáleně ukládaná data jsou, se také rozvíjí rychle. Takže tohle eh, není otázka, kterou bychom měli řešit dnes nebo eh, v nedávné minulosti, ale také za 10-15 let. Zatím jsme se nedostali, ale musíme nalézt způsob, jak to řešit. Eh, k té závěrečné věci, o které hovořila Boje Kebet, o těch klamacích zařízeních, tak je to nelegální, pokud nesplníte zkušební mm, podmínky. To, jak se k tomu dostanete, je relevantní, protože jste porušili eh, eh, pravidla, tak pokud je eh, zakážeme, tak řekneme, že všechny další způsoby oklamávání systému jsou legální. Dokonce i ty, které zatím nebyly odhaleny, čili tady musíme velice pečlivě zvažovat vyjmenování těch zařízení oklamávajících. My je samozřejmě všichni chceme zakázat, nicméně ta legislativa musí být správně nastavená. A moje poslední věc, pane předsedo, je, že technická složitá legislativa. Máme eh, ten nabitý harmonogram, ale myslím, že interně zejména musíme věnovat více času na našich jednáních tomuto, protože to je určitě spousta věcí, do kterých se budeme muset v nejbližší budoucnosti pustit podrobněji. Děkuji, Danieli. Já myslím, že to eh, bylo pěkné shrnutí těch nejdůležitějších věcí eh, v této otázce. A samozřejmě je tady důležité eh, odložit ten časový rámec, protože tohle se bude řešit na začátku července a potom se o tom bude hlasovat v listopadu. Teď můžeme eh, přistoupit k slyšení pana Matese z eh, účetního dvora, ale předtím musíme ještě něco odhlasovat. Asi jste viděli stanovisko Vicky Ford. To bylo odloženo, takže o tom dnes hlasovat nebudeme. Takže eh, dnes abych bych se uvěřil, co se tady děje v místnosti. Pokud chcete omí, opustit místnost, prosím tiše. Na najednou začali lidé přicházet a odcházet. Takže budeme hlasovat o doporučení koordinátorů, pokud jde eh, tedy pro výbor IMCO a týká se to pracovního programu komise na rok 2017. Eh, chtějí koordinátoři eh, říct eh, k tomuto něco, než začneme hlasovat? Jenom Andreas Schwab, prosím. V zásadě se jedná jenom o technické doporučení. My jako výbor pro vnitřní trh, který má spoustu horizontálních odpovědností, si usnadníme situaci, když se zaměříme na důležité věci a už předem mezi politickými frakcemi na tomto výrobu eh, si je odsouhlasíme, protože dává smysl, aby každá politická frakce eh, měla eh, vlastní nebo předkládala vlastní témata ještě před pláním zasedáním. To, to, to oslabí celkově problematiku vnitřního trhu, čili tady jsme nalezli velice přesný způsob, jak všechny zapojit ale eh, přesto, abychom protlačovali společně ty otázky věrné, eh, tedy vnitřního trhu. Děkuji. To jsou jistě moudrá slova. Já eh, nechci brát nikomu slovo, ale budete souhlasit, tak můžeme rovnou hlasovat. Myslím, že nemusíme hlasovat kartičkou, ale sekretariát by byl raději, abychom to dali formálně. Mohli byste prosím zasunout všichni se kartičky. Máte sebou hlasovací kartičky? Já se obávám, že nepřítomní jsou tady především z mé frakce. Tak je to v pořádku, dobrá, končím hlasování. vždycky eh, Mark je takový dynamický. A tím jsme ukončili hlasování. A, a znamená to, že a, eh, můžeme teď a, eh, zde a, si nechat a, přednést a, zprávu pana Matese z účetního dvora. travail bien. Bien, donc je suis heureux d'accueillir euh, Monsieur Mattes, qui est membre de la. Já zde tedy srdečně vítám pana Matese, eh, který eh, je zde zástupcem Evropského účetního dvora. A on zde představí zvláštní zprávu ohledně směrnice o službách. Jenom připomínám, že koordinátoři našeho výboru a také všichni členové přikládají velký význam této následné zprávě. Tento výbor jednak inicioval eh, diskusi eh, k tomuto tématu takže je to pro nás eh, téma opravdu stěžení. a teď dám hned slovo panu Matesovi, abychom si vyslechli doporučení účetního dvora. Zpráva byla zveřejněna eh, konkrétně 14. března tohoto roku, takže prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Účetní dvůr má velkou radost z toho, že máte takový zájem o naši poslední zprávu, která se právě věnuje implementaci směrnice o službách. Já poskytnu takový nejprve historický eh, kontext. Zhruba eh, před deseti lety se všeobecně v Evropské unii um, považovalo, že tento vnitřní trh pro eh, zboží fungoval poměrně dobře, ale problémy se vyskytovaly zejména na vnitřním trhu se službami a že vlastně docházelo k e, tomu, že byly nedostatky v obchodování se službami mezi členskými státy a to způsobovalo ztráty v HDP. E, původní návrh byl tedy takový, že ta věc by se měla řešit takzvaným e, principem původu, což by v podstatě znamenalo, že ve chvíli, kdy nějaký poskytovatel služby se zaregistruje nebo získá licenci ve své vlastní zemi, a ve chvíli, kdy začne naplňovat eh, pravidla pro poskytování služeb v tako- ve své zemi, může automaticky poskytovat služby v celé EU. Ovšem potom z řady důvodů eh, toto, eh, tento přístup nebyl schválen, nebyl vybrán. V tom dalším ehm, postupu byly členské státy požádány, aby transponovali směrnici do své domácí legislativy. To byl obrovský projekt a vlastně ze všech směrnic, které byly kdy schváleny v Evropské unii, toto vyžadovalo největší množství pozměňovacích návrhů v členských zemích. Byla tam celá řada legislativních aktů, nějakých eh, podzákonů, různých administrativních postupů. Ono je to i pochopitelné protože služby spadají pod řadu různých zákonů v členských zemích. Takže pro odstranění bariér, pro zvýšení transparentnosti, pro zjednodušení obchodování se službami, tohle to byl opravdu velký projekt, který vyžadoval zásadní revizi stávající legislativy v členských zemích. Takže když eh, máme na paměti, jak to byl komplexní úkol, ten eh, období eh, pro transponování bylo stanoveno na tři roky. To znamená, členské státy měly tři roky na dokončení tohoto postupu. Nyní deset let po schválení a sedm let po ukončení eh, toho období pro transponování se náš účetní dvůr tedy věnoval eh, otázce, eh, čeho bylo dosaženo a do jaké míry byly cíle této směrnice naplněny. Zejména jsme se snažili zodpovědět na následující otázky. Zda komise adekvátně monitorovala a vyhodnotila implementaci směrnice o službách. To byla první otázka našeho auditu. A druhá otázka byla, zda komise efektivně umožnila a vykonávala implementaci této směrnice. Na závěr jsme tedy dospěli k závěru, že komise byla pouze částečně efektivní. To znamená, že pouze částečně dosáhla tohoto cíle. Ačkoliv to období eh, pro transponování bylo velmi dlouhé, ty tři roky, jak už jsem zmínil, většina členských států nenaplnila eh, ten, eh, tento termín. Důvodu je celá řada. Jeden z nich zřejmě je, že technický manuál, který komise předložila pro implementování této směrnice, byl k dispozici ve všech členských eh, jazycích, členských zemích teprve 11 měsíců po eh, schválení směrnice. Anglická verze byla k dispozici o něco dříve, asi po pěti měsících, eh, ale vlastně tento technický návod, technický man, manuál byl teda ve všech ostatních jazycích k dispozici až po 11 měsících, což jistě sehrálo určitou roli v tom spoždění. Pak jsme také zjistili, že komise neřešila dostatečně včas eh, problém sběru dat které by byly užitečné pro vyhodnocování toho, zda tato směrnice vedla k nějakým výsledkům. Samozřejmě ty údaje o obchodování ve službách se sbírají eh, pravidelně. Eh, tyto údaje tedy existují, ale služby tady vlastně jde o všechny služby, ne pouze služby, které spadají pod směrnici o službách. Takže abychom mohli monitor, monitorovat, nakolik cíle této konkrétní směrnice byly implementovány, potřebovali bychom eh, pouze tedy eh, eh, trošku disagregovaná data. Takže potřebovala bychom data konkrétně pro ty služby, které jsou pokryty touto směrnicí. A teprve v roce 2014 se komise zavázala, že bude sbírat takovéto údaje. Oni se potom to vlastně historicky snažili rekonstruovat, ale vrátili se pouze do roku 2012. Takže vlastně nebudeme moci využít eh, taková eh, tvrdá fakta eh, pro odhad toho, kolik obchodu, jak, nakolik tedy ten obchod narostl Eh, v důsledku implementace této směrnice. Teď kolik bariér ještě zůstává pro obchodování se službami? Řada. To bylo potvrzeno v procesu vzájemné evaluace, eh, který proběhl v roce 2011. A také ty kontakty, které měli naši auditory v, auditoři v českých zemích, eh, se lidé shodovali na tom, že komise nedostatečně eh, řešila follow-up eh, tohoto procesu vzájemného hodnocení. A Potom na konci roku 2015 komise předložila velmi zajímavou studii o zbývajících bariérách a o tom, jaký je možný potenciál odstranit tyto bariéry pro nárůst HDP v Evropské unii obrázek, který jsme si eh, takto mohli udělat na základě této velmi zajímavé studie, je následující. Došlo k eh, pokroku okamžitě po schválení eh, směrnice a po transponování. Ovšem ten se, tento pokrok se o té pozastavil. A vlastně mezi lety 2012 až 2014 v podstatě nedošlo k žádnému pokroku. Některé země udělali ještě další kroky to jsou tedy země, které, oprav, eh, které ale dostávaly nějakou podporu z různých eh, programů, anebo kde byly velké eh, tlaky na danou ekonomiku právě díky krizi ekonomické. Takže komise vyhodnotila, že ten čistý efekt vývoje mezi lety 2012 až 2014 na HDP, na úroveň HDP, byl 0,1 HDP. Když se dělali odhady toho, jaký byl možný rozsah, tak to hodnocení bylo, že možný nárůst úrovně HDP tím, že se odstratí, odstraní další bariéry, by bylo 0,8 až 1,8 HDP teď vlastně to srovníme s tím 0,1%, čehož bylo dosaženo. Takže je vidět, že řada bariér ještě stále trvá. Jaké to má důvody? Jaké bylo naše hodnocení? Komise nebyla příliš ochotná e, přikročit k právnímu eh, vlastně soudnímu řízení. Samozřejmě, protože je to zdlouhavé, ale také protože je eh, jakási nedůvěra v korespondující, v odpovídající legislativu. To jsme slyšeli z komise. Komise měla využít um, ty výsledky z těch um, kontrol výkonu lépe. Tady vlastně jde třeba o otázku proporcionality, která se využívá ze strany některých členských států proto, aby si ponechali stávající bariéry. Tohle to je trošku taková eh, rozporuplná věc, protože komise řekla, že interpretace proporcionality může eh, přijít pouze z Evropského soudního dvora. Takže komise v podstatě nebyla ochotná ale to eh, eh tlačit, eh, aby se to vyřešilo ze strany Evropského soudního dvora, takže se to nevyřešilo. Potom komise využila eh, řízení pro porušení pravidel velmi málo. A ve finále byl pouze jeden případ, který se dostal před Evropský soudní dvůr. Takže namísto formálních řízení eh, o porušení řízení a zasílání případů k Evropskému soudu, eh, se Evropská komise spolehla na, na projekt, kterému říká EU Pilot, což je přímý dialog s členskými státy bez ohlášení tématu tohoto dialogu a také ohlášení výsledku tohoto dialogu. Je to v podstatě jenom interní věc, která je potom nezveřejněná a řeší se tím tedy některé otázky. EU pilot, anebo e, ta, e, ty postupy pro porušení pravidel, to trvá e, docela hodně dlouho. A e, bohužel komise e, systematicky nesleduje trvání případů, které se e, pojí s touto směrnicí. My například víme, že v jednu chvíli, to bylo v říjnu 2014, pokud se nemýlím, průměrné vyřešení těch případů, které ještě nebyly dořešeny, bylo 20 měsíců. Z jiných zdrojů víme, že komise sleduje průměrnou, průměrnou eh, dobu těchto řízení pro porušení předpisů a ta průměrná doba, jak komise oznámila, je asi 30 měsíců. Takže pokud jste nějaká velká firma, která přemýšlí 10 let dopředu v pořádku, dobrá, můžete si počkat ty tři roky. Pokud jste ale malým a středním podnikem, to prostě je absolutně nad váš časový rámec. Vy tu věc ani nenadnesete, aby se to řešilo v takovémto řízení, pokud to trvá tři roky, než jakéhokoliv výsledku můžete dosáhnout. To vás prostě odradí. Takže toto řízení má odrazující efekt na firmy i spotřebitele. Také si myslíme, že je potřeba otevřenost v tom, jak komise řeší otázky. Už jsem zmínil ten, eh, tento pilotní systém, ten EU pilot, který se potom ale nezveřejně, nezveřejňuje. I v tom řízení o porušení pravidel je samozřejmě je nějaké oznámení v tisku o začátku a o konci, ale takovéto vysvětlující prohlášení tam potom zveřejněno není. A ani se tedy neřeší eh, eh, ta konkrétní doporučení. Takže by bylo dobré mít větší otevřenost pro vytvoření nějaké konkrétní právní eh, praxe. Protože já třeba ve své země mám zájem na tom dozvědět se, jak se tyhle ty věci řeší v jiných zemích. Eh, odstranění takovýchto eh, bariér je v podstatě eh, něco podobného jako zbavování se protekcionismu. Takže ti, kteří jsou ochotni implementovat to, co je sepsáno v této směrnici, to v podstatě jde o liberalizaci obchodu, ti by určitě všichni byli rádi, kdybychom měli také jasnější informace o tom, co se děje v jiných zemích. Proto jsme tuhle tu věc nadnesli. Jaká jsou naše doporučení? Některá z nich už jsem zmínil, ale teď zmíním ještě několik dalších když komise organizuje tento proces vzájemného hodnocení, mělo, měla by se věnovat follow-upu systematičtěji, než eh, k tomu došlo v tomto konkrétním případě směrnice o službách. Také si myslíme, že délka řízení jak u toho pilotního systému, tak eh, u toho eh, infringementu, myslím, mělo by se to zkrátit protože jinak to lidi může odradit. A také by se měly eh, předkládat případy Evropskému soudnímu dvoru, protože eh, k tomuto tématu byl eh, vlastně postoupen pouze jeden případ Evropskému soudnímu dvoru. Potom máme další doporučení, Měli bychom se snažit o to, aby členské státy respektovaly chartu o místě jednotného kontaktu. Tady ten pokrok byl různý v různých zemích. V některých zemích to funguje dobře, v některých zemích to tak dobře nefunguje. A je to tedy potřeba zlepšit. Takže my si myslíme, že jak členské země, tak komise by měly zapracovat na tom, abychom dosáhli dalšího pokroku. Potom máme otázku standardního období, kdy země chce něco změnit ve svém vlastním nařízení, které se týká směrnice o službách. tuto chvíli české státy mají povinnost podat o tom zprávu, ale nemusí čekat při schvalování změn, předtím, než dají prostor eh, buď komisi nebo členským, dalším členským zemím eh, k tomu, aby komentovali. Takže my zde doporučujeme trošku delší období, tak jako se to uplatňuje i v jiných eh, oblastech evropského práva. Co se týče ochrany spotřebitelů, máme zde takzvaný sweep, To jsou webové stránky různých poskytovatelů služeb a ty jsou kontrolovány, zda tam nedochází k nějakým náznakům eh, diskriminace či eh, zvýšených bariér. Služby, které spadají pod tuto směrnici, by měly být zahrnuty v tomto systému SWEEPS. Eh, všeobecně tedy Eh, co se týče eh, doporučení, jak implementovat takovéto komplikované nové směrnice, komise by měla rychleji postupovat při předkládání dokumentace, co se týče různých manuálů a eh, vodítek. A také ještě máme doporučení ohledně sběru dat. Je potřeba mít k dispozici vhodné údaje a to je potřeba tedy nadnést už na začátku legislativního procesu. Komise přijala všechny, všechna naše doporučení, kromě toho doporučení týkající se toho eh, pilotního případu. Oni vlastně říkají, že mm, rozpravy pod tom, eh, v tomto pilotním řízení by měly být důvěrné, stejně tak jako u toho řízení o porušení pravidel. My říkáme, že by to takhle mělo být důvěrné během toho řízení, nikoli však po jeho ukončení. Ve chvíli, kdy tedy eh, tento eh, proces je ukončen a dosáhl, eh, dosáhlo se už nějakého výsledku, nevidíme důvod, proč tento výsledek by nemohl být zveřejněn. Celkově si myslíme, že tedy komise by měla být jaksi odvážnější a aktivnější při uh, Eh, vymáhání eh, této směrnice. Účetní dvůr ale poznamenal, že v roce 2015 eh, komise převzala trošku aktivnější roli a iniciovala vyšší počet těchto řízení o infringementu než v minulých letech. My tedy to považujeme za náznak toho, že se komise řídí doporučeními, které jí účetní dvůr poskytl. Také je povzbudivé, že nová strategie pro vnitřní trh, která byla schválena v roce 2015, řeší důležité otázky týkající se další liberalizace služeb. Tak, eh, děkuji, to tolik tedy má prezentace. A nyní e, rádi zodpovíme na otázky. Eh, děkuji. Děkuji mnohokrát. Já v tuto chvíli dám slovo všem, kteří budou chtít hovořit. Takže Andreas Schwab a další. Děkuji, děkuji pane předsedo, děkuji také všem členům Evropského účetního dvora. Děkujeme za velmi, opravdu velmi zajímavou prezentaci a na začátek bych si dovolil říct něco tedy k těm kompetencím, to znamená, co spadá tady v tuto chvíli pod účetní dvůr a který má kontrolovat v podstatě správné využívání prostředků a jakým eh, způsobem tady hovoříme v tuto chvíli o možnosti, jak se zasahovat do hodnocení eh, využívání těchto prostředků. Nicméně Myslím si, že prostě je velmi užitečné vždy provádět tento dohled a hovořit o možnostech zasahování právě do těchto procesů. To znamená, eh, jaké kompetence má Evropská komise, Evropský účetní dvůr, jakým způsobem můžeme zasáhnout i my jako Evropský parlament s tím cílem, jak si zajistit co nejlepší a nejefektivnější využívání prostředků. To znamená, že v tuto chvíli hovoříme o technických eh, záležitostech. Já si myslím, že když bychom tady v tuto chvíli tuto směrnici o službách vnímali jako základní měřítko, kterým se musí jak si, kterým se musí řídit všechny členské státy, protože poté bychom jistě bohužel museli zjistili, že velmi málo jaksi těch eh, národních právních rámců by mohlo odpovídat nebo mohlo být v souladu s těmi jaksi mm, směrnicí nastavenými eh, pravidly. To znamená, že tady v podstatě ten problém se nachází v oblasti uplatňování. Hovořili jsme tady o těch problémech při tom reálném uplatňování. A v tuto chvíli je třeba udělat všechno pro to, aby ten dohled byl prováděn co nejefektivnější, eh, nejefektivněji. Bylo zde také eh, zmíněno to, co říkal Mario Monti. On říkal, že z jeho úhlu pohledu vlastně centrální systém že centrální systém by měl spočívat v tom, že komisář pro vnitřní trh by měl v podstatě velmi srovnatelné kompetence jako eh, komisář eh, pro konkurenceschopnost protože tady v podstatě dochází eh, opět k určitému konflikt, státům, protože tady máme na jedné straně komisi a na, druhou straně, na druhé straně členské státy, které se snaží opravdu co nejefektivněji pracovat a tady je to dilema. To znamená, že Evropská komise nemůže vystupovat možná tak tvrdě vůči e, členským státům, jak by si to možná někteří z nás e, přáli. Je mi jasné, že jak si právě účetní dvůr by si to občas přál, kdyby e, ten přístup k členským státům byl občas tvrdý tvrdší, takže to je v každém případě institucionální eh, dilema. Možná k těm třem prvkům, které jste zmínil, by se rád vyjádřil. Co se týče prvního doporučení. Já si nejsem tak jistý, zdali Evropský účetní dvůr se tady trošičku nevzdaluje těm eh, základním představám. To znamená, že tady to vypadá, jako kdyby ten Černý Petr byl vždy jaksi přidělovan Evropské komisi. Ale je třeba si uvědomit, že i představitelé členských států, kteří jednají na úrovni rady, nesou svou zodpovědnost. To znamená, že tady eh, víme, že ty některé dokumenty byly jak si eh, či schválení projednávání bylo odkládáno. Co se týče doporučení 3, o, kterým, o kterém jste hovořil, to znamená 114 a další, tak tady bych rád věděl, zdali bylo provedeno hodnocení dopadu ještě před zveřejněním před zveřejněním, anebo zdali se s tímto hodnocením rizik počítá až ex post. Protože tady si myslím, že by mohly vzniknout určité problémy, protože eh, si je třeba, eh, jak si vzpomenout na ty problémy, které vyvolaly tzv. correlation tables, to znamená korelační tabulky, které měly ní sloužit jaksi pro uh, srovnávání. Tudíž co se týče ještě možná toho pátého doporučení, tady musím něco říct, už jsem to říkal na úvod je velmi neobvyklé, aby účetní dvůr říkal zákonodárcům, co mají dělat, ale v každém případě si uvědomuje, jak velmi zásadní eh, tento dokument je a jak důležité je, abychom i nadále jak si spolupracovali. Děkuji. Děkuji, Andrasi a vaše kolegyně, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych se také připojila k těm díkům, eh, které vyjadřil můj kolega. To znamená, děkuji opravdu zástupcům účetního dvoru za to, co nám tady odprezentovali. A co se týče těch představených představ. To znamená, víme všichni, že vnitřní trh a konkurence na vnitřním trhu musí fungovat lépe. To znamená, musíme udělat všechno pro to, aby tady nefungovaly diskriminační principy, aby všechny ty v tuto chvíli existující překážky byly odstraněny. Já sama si uvědomuji, že ve rámci vnitřního trhu i nadále existují určité nedostatky a myslím si, že je třeba se na ně zaměřit. Samozřejmě je pravdou, že některé členské státy někdy jaksi eh, mm, přijímají či užívají nástroje, které nejsou vždy ospravedlnitelné, někdy ano, jsou ospravedlnitelné, někdy se vše, jak se koncentruje do rukou pouze jednoho poskytovatele služeb, ale ne vždy. A co se týče tedy přístupu a postoje Evropské komise, Tady se musíme vyhnout tomu, aby byl odsouhlasen přístup, který bude opravdu velmi jednostranný. Například v Maďarsku existuje takový systém, že někteří poskytovatelé služeb či některým poskytovatelům služeb je v podstatě umožňováno eh, poskytovat služby, které nejsou uh, ziskové, či jak se jejíž cílem, prvotním cílem není eh, generace zisku. A tímto způsobem se vlastně snažíme také pomoci mnoha, eh, mnoha rodinám, které jsou v podstatě dosti chudé. Ty programy, které u nás již proběhly a byly uvedeny do praxe, fungovaly velmi dobře. A chci říci, že tady to jsou služby, které by měly být v popředí, to znamená, měly by být na prvním místě ještě před těmi službami, již hlavním cílem je tedy vygenerování eh, zisku. Tudíž <clears throat> v těch, u těchto iniciativ opravdu prvotním cílem nebylo vygenerovat zisk, ale eh, pomoc eh, těmto jednotlivým rodinám. A to si myslím, že je zcela zásadní. Kromě toho, co se týče tě, toho dohledu, ano, je třeba vybudovat dobrý mechanismus dohledu a je třeba mít systém, který bude moci jaksi dobře vystupovat cíle a účely těch jednotlivých programů. Já si myslím, že v tuto chvíli existují eh, určité společnosti a podniky, které vyvíjí opravdu velký lobistický tlak. Nicméně si nemyslím, že by tady měl, že bychom měli i nadále povolovat, aby jaksi tento tlak byl vyvíjen i nadále. Ale ten potenciál, který v tuto chvíli existuje, by měl být opravdu co nejlépe využíván. Děkuji. Kolegyně, prosím. Děkuji. Děkuji, děkuji zástupcům účetního dvara, děkuji také všem svým předřečníkům. Když se dohodneme na pravidlech, která by měla jaksi plošně eh, fungovat, a tak jsme samozřejmě také učinili před deseti lety, ale k jejich implementaci jak eh, jaksi nedochází jednoznačným eh, a jednotným způsobem, no tak je třeba si uvědomit, že to je velká výzva pro nás všechny, před kterou stojíme. A mám tady několik otázek. Co se týče těch pokynů, myslíte si, že Evropská komise se v tuto chvíli již jaksi ponaučila? Myslíte si, že že tady těch, ty lhůty stanovené, ty tři roky, těch jedenáct eh, měsíců, už jsou to opravdu eh, realistické lhůty. A dále. Vy jste hovořil o těch 20-30 měsících ve smyslu jak si toho časového harmonogramu či časových lhůt pro eh, soud, ale eh, moje kolegyně z Maďarska už o tom hovořila. To znamená, že tady eh, to je zcela jasná výzva, ale proběhl už třeba nějaký takový soud. Máme tady nějaký příklad ze skutečnosti, na základě něhož bychom mohli stavět. My jsme tady o těchto pravidlech hovořili už 2006. V tuto chvíli je tady nový parlament. Jsme v roce 2006 2016 hovoříme o e-agendě, o jaksi spoustě věcí, které se již pohybují v té elektronické oblasti. Takže já se ptám, e, v této souvislosti myslíte si, že tady může dojít k nějakému zlepšení? A dále jste hovořili o tom pilotním schématu, e, který nebyl ani zveřejněn a já se ptám, zdali tedy se k tomu můžeme vrátit, zdali to bude zveřejněn, zdali se o tom bude více e, hovořit. A já vám v každém případě děkuji za všechno, co jste řekli, protože ta spolupráce mezi námi a vámi je opravdu opravdu zcela zásadní, protože vy jste hovořili také o tom, eh, jedno, o tom jednom procentu HDP, které by ale v podstatě mohlo být 8%, takže to je opravdu velký manévrovací prostor a měli bychom opravdu něco udělat a co je třeba opravdu zcela zásadně dodržovat pro to, aby tento potenciál byl využit. Děkuji. Katrin. Děkuji, Katrin. Ne, jsou nějaké další dotazy? A jsou, paní Tun. Děkuji. Když jsme si politicky zanalizovali, co eh, se děje na vnitřním eh, trhu eh, a v souvislosti se směrnicí o službách, chci se zeptat, jestli účetní dvůr se zabýval v situací přeshraničního obchodu. Například, kolik peněz, o kolik peněz přicházíme a kolik lidí více bychom mohli zaměstnat, kdybychom měli harmonizovanou například DPH na vnitřním trhu, pokud by eh, fungovaly doručovací eh, služby lépe a nebyly tady obrovské eh, bariéry na všech stranách. Zabýváte se také takovými otázkami? Děkuji. Děkuji, pan Štefanec. Děkuji, pane předsedo. A děkuji vám za tu prezentaci, ta situace je eh, v oblasti služeb eh, důležitá a kritická. Protože eh, dokud nevyužijeme plný potenciál, nevyužíváme plný potenciál služeb. <coughs> Vy jste hovořili jenom o směrnici o službách. My víme, že ne všechny služby jsou eh, plně liberalizovány v této eh, směrnici. Zabýváte se také těmi službami, které nejsou zahrnuty v eh, směrnici o službách a jak tyhle služby uvažujete, pokud kalkulujete ten jejich potenciální příspěvek HDP. Uvažujete o nějakém jejich potenciálu pro růst našeho jednotného trhu. Děkuji. Dobrá, tak já a, jsem se akorát zařadil na konec se zamořečníkům. A dovolím se také položit e, otázku a několik připomínek udělat. Děkuji vám e, za velice jasnou prezentaci a ta zpráva je také e, velice jasná, je dobře čitelná. A tak to není vždy když hovoříme o takovýchhle tématech. Takže je to opravdu vynikající, protože účetní dvůr a, eh, zmiňuje spoustu podrobností, a, eh, postupuje velice a, eh, pečlivě a přesto se dá číst. Vy jste zmínila spoustu řadu otázek, kolegové se zeptali na spoustu věcí, ale vaší zprávě vy hovoříte o problémech s implementací a s tím, co, s, nebo co se stane, když se něco nepovede. O to v zásadě eh, šlo. Já souhlasím s Andrásem Švabem. A tady komise se nachází mezi dvěma mínskými kameny. My chceme, aby to bylo efektivní, nicméně eh, ta práce, kterou dělá, je velmi obtížná. Vy jste říkal, že ty eh, postupy pro porušení práva nefungují příliš dobře, trvá to dlouho a komise eh, k ním přistupuje zdráhavě. Ale přesto jste říkal, že komise také se snaží to zahrnout do doporučení pro jednotlivé země v rámci evropského semestru. Já vím, že naše vlastní země, Francie, eh, ta se to také týká, pokud jde o reformu eh, profesí. Takže když hovoříme o těchto doporučeních, tak to má jasný politický rozměr, který to otvírá. Vysílá to velice silný politický signál. Politici eh, musí provést nezbytné změny v rámci evropského semestru. A zároveň se říkal, že i když ta doporučení eh, jsou vydána, tak eh, se jich ty země ještě nemusí nutně držet. A já jsem se vás chtěl zeptat ke směrnici o službách. Máme dvě úrovně. Co se stane krátkodobě a jaké to má okamžité důsledky. A potom je tady určitý dlouhodobý eh, pohled. Tohle se týká eh, toho, že je třeba přesvědčit lidi určitým způsobem a je třeba zahájit určité reformy, abychom se k tomu dostali. Reformní procesy mohou trvat dlouho. Lidé eh, často kladou odpor vůči takovým změnám. Ale doporučení po jednotlivých zemích, myslím, pomáhají eh, změnit dlouhodobě situaci. A když eh, člověk slyší neustále totež, tak dříve nebo později No to dojde. Proto se chci zeptat, myslíte si, že ty dva eh, nástroje se navzájem doporučují, eh, doplňují a měli bychom používat oba? Děkuji vám za eh, vaše laskavá slova o té zprávě a také za ty otázky. Pokusím se na ně odpovědět. Pokud je o tu příručku, celá směrnice o službách znamenala eh, svým způsobem nový přístup a eh, týkala se celé řady oblastí. A ta příručka nakonec byla užitečná. To jsme zjistili. Takže členské státy eh, za ní byly nakonec rády. Takže svým způsobem na ní záleželo, ale když na ní mělo záležet, tak také záleželo na čase. Pokud jde o ta data, o níž hovořil pan Švab. Já jsem říkal, že, hovořil jsem o sběru dat o skutečném obchodu se službami, kterých se týká směrnice o službách. Protože obchodní statistiky eh, platební rovnováha například, eh, které eh, zpracovávají eh, každý stát, tak ty obsahují už služby, ale to jsou všechny služby dohromady, nejenom ty, které se týká směrnice. Také se to týká vývozu služeb cestovního ruchu a řekněme, že to je něco odlišného. Abychom tedy získali jasný obrázek o tom, jestli směrnice eh, o službách napomohla zvýšení obchodu eh, se službami, potřebujeme základní statistické údaje. Bohužel jejich sběr nebyl eh, uspořádán od samého počátku. Ne, že by to vyžadovalo nějaké velké úsilí od členských států. Ta data byla k dispozici, ale bylo by třeba je předkládat poněkud dezagregovaněji. Proto od roku 2014 komise eh, od toto požadovala, začala, to, začala na tom pracovat, ale přišlo to o trochu později. Dále k tomu, co říkal pan Švab o eh, našich doporučeních zákonodárci. Naše kontrola není eh, kontrolou legality. Když se zabýváme eh, legalitou, tak se zabýváme, jestli se dodržuje nějaký eh, konkrétní eh, předpis. Posuzujeme tedy dodržení předpisu. Zatímco tady to je výkonnostní audit. To znamená, že pokud jsou nějaké neefektivity zakotvené v legislativě, tak bychom na to měli poukázat a to děláme. Členské státy mají informovat o nadcházejících změnách v eh, oblasti eh, směrnice o služeb, tak eh, to je stanoveno v legislativě. Ale na rozdíl od jiných oblastí evropského práva, které potom zakotvují určité období klidu, během něhož komise a členské státu, státy se k tomu můžou vyjádřit, tohle se směrnice o službách neříká, netýká. Takže my říkáme, že tento postup, který už se používá v jiných oblastech evropského práva, by se také měl rozšířit na směrnici o službách. To není nic radikálního. Dělá se to tak běžně jinde. K otázce toho, jestli jsme posuzovali DPH, neposuzovali. Z rady důvodu. Bavíme se tady o provádění směrnice o službách a do toho DPH nespadá. Na DPH záleží, ano. V několika průzkumech mezi podnikateli se ukázalo, že nařízení o DPH ve ženských státech považují e, za složitější než ta, která se týkají eh, daní z příjmu a ze zisku. A člověk by býval čekat, že tohle bude eh, obráceně, ale tak to opravdu je. Takže já určitě souhlasím eh, s tím, že ta různorodost předpisů o DPH komplikuje malým a středním podnikům poskytovat služby. Je to složité, náklady na dodržení té legislativy jsou opravdu podstatné. Nicméně Tohle my jsme nekontrolovali. To je spíš na komisi, aby eh, předložila ty odhady. My eh, posuzujeme náklady ex post u některých iniciativ. Nicméně můžu vás ujistit, eh, že také na základě toho, co jsem se naučil z tohoto auditu, je, vyplývá, že složitost legislativy o DPH určitě negativně ovlivňuje obchod zejména mezi malými firmami. potom proč jsme si eh, eh, vybrali eh, ke kontrole směrnici o službách? Účetní dvůr v poslední době rozšířil svůj záběr. Tradičně se kontroly zaměřovaly na finanční a v, v legislativní audity. To znamená, jestli sedí čísla a jestli je všechno zákonné ale eh, stále více eh, hodnotíme výkonnost a tím se pokoušíme eh, určit, zda některé legislativní předpisy a politiky dosahují z cílů, které si vytkli hm, zákonodárci. Proto jsme si vybrali směrnici o službách. Nedávno jsme měli podobnou kontrolu o implementaci eh, eh, strategie na boji s podvody z DPH ze strany komise. Máme celou řadu eh, obdobných auditů. Omlouvám se, jestli jsem zapomněl na některé otázky, ještě se to nechám připomenout. Potom ještě eh, k eh, tomu nevyřešenému případu, tak k tomu se nebudu vyjadřovat a nerad bych zasahoval eh, do věci tedy. My jsme to tam dali jako příklad, protože to je prostě jeden z případů, který byl postoupen účetnímu dvoru. A tady už k tomu tedy dál nic říkat nebudu. Možná, že eh, kolega by vám eh, řekl eh, k tomu něco více tady. Paní ještě se ptala na důležitost e-governmentu. My jsme navštívili celou řadu zemí a viděli jsme širokou škálu, pokud jde o úroveň ambice k jednotným kontaktním místům. A, proto jsme přišli s doporučením, aby členské státy respektovaly chartu k jednotlivým kontaktním místům, která je v současné době dobrovolná, ale doporučili jsme jim spíš ty ambicioznější požadavky z této charty, protože ta směrnice o službách sama o sobě není eh, příliš eh, silná ve svých požadavcích na eh, schopnost elektronicky vykonávat administrativní záležitosti, takže my to každopádně doporučujeme. Potom ten maďarský případ, tak ten my máme v rámečku 6 zprávy. Nevím ani, jak bych tomu eh, řekl, možná, že tím číslem. Je to 38 tom dokumentu ve Wordu a potom bylo pdf -ko. Nicméně je to eh, rámeček 6 po odstavci 105. Dobrá. Než eh, ten bod uzavřeme, tak bych dal eh, slovo eh, zástupci Evropské komise, protože se tady vlastně kontroluje práce Evropské komise. Uh, I would like just to focus on one recommendation, recommendation number seven. Děkuji. Já si myslím, že tady nemusím to příliš komentovat, protože v podstatě všechny ty návrhy komise byly přijaté. Co se týče uh, návrhu 7, eh, co se týče těch eh, pilotů, eh, připomínám, že když ten audit byl vykonán, my jsme měli 80 takovýchto projektů v souvislosti se směrnicí o službách. Takže tady to ukazuje, že máme jeden případ u soudu a 80 pilotních projektů. Takže ještě tady je celá řada věcí, které nás čekají s členskými zeměmi je nám zřejmé, že tenhle EU pilot otevírá dialog s členskými zeměmi. Členské země jsou ochotny se zapojit. A my tedy z institucionálního pohledu si myslíme, že by bylo eh, komplikované, kdyby takto individuální pilotní projekty byly, by byly najednou eh, předloženy veřejnosti. Členské státy by se asi cítily atakovány a my proto máme výhrady proti tomu, aby ta agregovaná data byla vždycky zveřejňována. My e, vlastně máme to privilegium předkládat takovéto e, piloty, i co se týče tedy implementace směrnice. Informace, které jsou ale opravdu důležité pro další členské země, ty jsou k dispozici. Ovšem, co se týče komplexního zveřejňování těchto výsledků, to si myslím, že by mohlo ten proces zkomplikovat. Ještě jednou děkuji eh, za práci s Evropským účetním dvorem. Myslím si, že ta spolupráce byla pozitivní a to je teda všechno. Děkuji mnohokrát. Pokud chcete, můžete ještě odpovědět, eh, zareagovat na to, co říkala komise. Ne, eh, na komisi. Reagovat nemusím, ale ještě něco si říci k tomu, na co vy jste se ptal ohledně těch specifických doporučení pro jednotlivé země. My jsme eh, se k tomu vyjádřili. Eh, ono kolikrát tohle to může být efektivnější při dosahování výsledků než eh, řízení o porušení pravidel. Ale teď vlastně nás čeká další audit, tam budou zase konkrétní doporučení o evropském semestru a možná se potom konkrétně zase vrátím k této otázce znovu. Děkuji. My určitě budeme se zájmem čekat i na tuto zprávu. mohu určitě říci, že to je pozitivní a říkáme to v řadě zemí. E, účetní dvůr plní celou řadu funkcí. Jednak je to ověřování aspektů tedy z auditního e, pohledu, ale plní i další role, jako například doporučení eh, toho, jak je možno zlepšit eh, rozhodovací proces. Mnohokrát vám děkuji za to, že jste mezi nás přišel a opravdu nás vždycky těší tato výměna názorů. Bien. Donc euh, nous avons maintenant un, un autre point euh, important euh, à l'ordre. Děkuji. Nyní nás čeká další velmi důležitý bod na pořadu jednání. Tady jde o zbližování právních a správních předpisů členských států týkající se požadavku na přístupnost u výrobku a služeb. Toto je zpráva, na, na níž jsem tedy pracoval já. Dnes se budeme věnovat konkrétně hodnocení dopadu, kterou, které předložila komise. Během prvního zasedání k tomuto tématu řada kolegů eh, kladla otázky týkající se tedy právě eh, tohoto hodnocení dopadu, jak to vlastně bylo realizováno. A služba EPRS, parlamentní tedy interní služba, eh, předložila svou vlastní zprávu k tomuto hodnocení dopadu. Já nyní bez dalšího zdržování dám slovo zástupci EPRS, aby něco řekl k této zprávě. Nemůžu přečíst vaši jmenovku, omlouvám se za to. Každopádně eh, dávám vám nyní slovo k této zprávě. Eh, děkuji. Eh, mnohokrát děkuji za to, že jste nás sem pozval k tomu, abychom řekli mm, něco k našemu hodnocení tohoto hodnocení dopadu. Předtím, než se vyjádřím ke konkrétním závr- závěrům, které jsme předložili, chci říct, že původní hodnocení komisního hodnocení dopadu se mělo zaměřit na kvalitu těchto hodnocení dopadu na základě pravidel, která jsou definována v směrnicích o lepším, lepší regulaci, lepších právních předpisech. Tady vlastně se nikterak nespochybňují politické otázky či rozhodnutí. Naše práce se zaměřuje tedy na podporu eh, parlamentních výborů tím, že poskytneme objektivní analýzu toho, zda informace, které se objevují v těch eh, eh, hodnoceních dopadů, jsou solidní a zda to tedy odpovídá cílům návrhu. Co se týče tohoto konkrétního návrhu, tady tedy řeknu, jaké jsou naše hlavní závěry. Teď eh, tedy budu se řídit samotnou strukturou toho původního návrhu a mám tady pět takových konkrétních bodů. Za prvé, eh, zdůvodnění tohoto hodnocení dopadu je smysluplné. Eh, hodnocení dopadu poskytuje poměrně vysokou míru detailů pro, eh, potře- pro vysvětlení potřebu eh, aktivních kroků. Tady vlastně jde o fragmentaci různých pravidel pro eh, zboží a služby, také pro zadávání veřejných dokázek, zakázek na evropském trhu. Dále se tady vysvětluje, že tato fragmentace se ještě zvětší implementováním um, um, úmluvy OSN o právech um, osob s postiženími. Tady v podstatě máme celou přílohu stávající fragmentace, kterou se očekáváme asi do roku 2020. To je vlastně takové, takový benchmark. Metodologie, kterou jsme využili pro výběr těchto konkrétních eh, služeb a eh, zboží, tuto jsme vysvětlili, v, eh, byla vysvětlena tedy ta metodologie v, tom, v té relevantní příloze a také v samotném hodnocení dopadu. Jasně tady je, jaká, co se použilo pro odhad dalších třeba nákladů pro podniky, aby naplnili pravidla pro tuto přístupnost a další vlastně řešení té fragmentace. Ono je pozitivní, že komise se snažila postupovat co nejkomplexněji, ale vlastně ta vysoká míra detailů a násobení příkladů, které se objevují v tom hodnocení dopadů, to z našeho pohledu má dopad na jasnost samotné prezentace, která je poměrně zdlouhavá a někdy se opakuje. Celkový text má více než 350 stran a ty informace nebyly lehké v, v nich najít, či nebyly úplně srozumitelné. Například ta metodologie, kterou, eh, kterou jsme, která byla použita pro počet členských států, které používaly divergenční eh, požadavky pro eh, služby a zboží do roku 2020, tam to nebylo jasně popsáno a vlastně to pochopíte až po delším čtení a to v podstatě jenom ještě pro některé zboží a některé služby, kterých se to týká. Takže bylo, by bylo asi lepší, kdyby se komise více věnovala dopadu stávající fragmentace na fungování vnitřního trhu tak aby tam také byl nějaký, eh, abychom měli přehled o rozsahu, kolik podniků, na kolik podniků to má dopad. A také by bylo lepší více rozpracovat eh, propojení mezi fragmentací a implementací eh, úmluvy OSN. Tento bod také nadnesla Rada pro hodnocení dopadů komise v pozitivní zprávě z čer, července 2013 globálně řečeno, definice problému je eh, správná a také souvisí s cíly, k jejímž je zlepšení fungování vnitřního trhu a eh, zvýšená ochrana spotřebitelů. Zdůvodnění pro intervenci EU eh, e-, e a také otázky subsidiarity a proporcionality jsou jasně prezentovány v tom hodnocení dopadu v, ve svých konkrétních oddílech. Proporcionalita sehrála důležitou roli v tomto hodnocení dopadu využila se proto, abychom, eh, aby se nevyužily některé možnosti eh, politiky a také do toho byly zapracovány pojistky pro malé střední podniky, aby netrpěli neproporčním, eh, neproporční zátěží, která by vzešla z této iniciativy. Věříme, že hodnocení dopadu možná eh, mohlo více rozpracovat téma, jak malé a střední podniky mají prohlašovat eh, tuto otázku disproporcionality v praxi. Co se týče těch možností politiky, to je konsistentní s definicí problému a Eh, pak tam je ještě možnost žádné další akce. Komise zvážila také eh, neregulační eh, možnost a regulační možnost, tedy ve formě směrnice. Buď směrnice, která by měla dopad na členské státy, a nebo by byla vlastně, eh, kde se nereguluje ta eh, přístupnost, a nebo by byla směrnice okamžitě eh, uplatnitelná pro všechny členské země. Komise dává přednost směrnici nad tou druhou možností, ale neříká, jak přesně by chtěla postupovat, co se týče těch dvou možných navrhovaných scénářů. Takže tam samozřejmě jsou vždycky pozitivní a negativní dopady. My si myslíme, že popis těch dvou možností směrnic je docela komplexní a jasný, přesto by bylo dobré mít více informací eh, v tom hodnocení dopadu, jak to navrhované využití CE marking, co se týče eh, označení eh, té přístupnosti, jak by se to využívalo, tak aby spotřebitelé nebyli nějak zmateni. Co se týče hodnocení dopadu, to hodnocení má silné ekonomické zaměření e, na úkor trošku hloubější analýzy, hloubkovější analýzy společenských dopadů. E, to je ale něco, co se dalo očekávat vzhledem k zaměření e, tohoto návrhu na vnitřní trh. Komise se snaží o to, aby poskytla co nejvíce kvantifikovaných údajů, vypočítala eh, předpokládané eh, úspory eh, u všech těch navrhovaných možností oproti tomu, oproti tomu benchmarku. A předpokládá taky průměrný plat 18 euro za hodinu. Je ovšem potřeba další metodologické vyjasnění, proč tam je vlastně výsledek 144 a 1000 eh, asi 400 euro administrativní zátěže pro tyto společnosti. Pro, proč eh, došla k těmto číslům? To by možná stálo za to ještě rozpracovat. Eh, je také tam silné zaměření na malé a střední podniky a komise také předložila test eh, malých a středních podniků prostřednictvím panelu, eh, panelového výzkumu. Ale zase tam není úplně kvantitativní analýza výhod a nevýhod pro malé a střední podniky. Eh, zaměřuje se to hlavně tedy na úspory a z našeho pohledu by bylo dobré zaměřit se také na, na otázku, kolik by to vůbec stálo podniky a členské státy, zejména když už mají regulovanou eh, tuto přístupnost, pokud by se měly znovu naplňovat ty, eh, to, tyto nová pravidla. Tuto otázku nadnesla i Rada pro hodnocení toho dopadu komise, která vlastně předložila svoji zprávu v roce 2014. Eh, konzultované studie jsou poměrně staré. Většina studií pochází z doby před rokem 2010. Eh, studie Deloitu například eh, pochází z roku 2011, používá tržní údaje a odkazuje na akademickou síť odborníků pro osoby s postiženími z roku 2012. Tam vlastně také jsou i některé konzultace zainteresovaných stran komise z tohoto roku. Takže by stálo za to vědět, zda tyto informace byly ještě přeskoumány, revidovány, protože služby a zboží, které spadají pod iniciativu, spadají zejména také pod digitální sféru. Co se týče konzultace zainteresovaných stran, hodnocení dopadu ilustruje, že komise konzultovala poměrně široce, Eh, proběhla veřejná eh, otevřená konzultace, která trvala 8 eh, týdnů. To proběhlo v roce 2011 a na začátku roku 2012 a byla to úspěšná konzultace. 821 odpovědí. Komise také organizovala zasedání na vysoké úrovni a také studii Eurobarometru prostřednictvím telefonu. Tam bylo asi více než 25 tisíc rozhovorů po telefonu v rámci této studie či tohoto výzkumu. E, e, výsledky tedy e, z této studie jsou poměrně dobře prezentovány, i když to není vždy rozčleněno na jednotlivé kategorie. Například pohled osob s postiženými mohl být lépe tedy reflektován, i co se týče toho, že jsou vlastně klíčovými příjemci. Ten vyčerpávající seznam odpovídá vlastně těm preferencím, které vychází také z těch veřejných konzultací. Co se týče koherentnosti mezi tím hodnocením eh, rizik a dopadů a tím legislativním návrhem, eh, tak tady v podstatě můžeme v tuto chvíli říci, že ten závěr opravdu odpovídá těm doporučením a závěrům hodnocení dopadu. Tady hovoříme také o té možnosti směrnice jako jednoho z řešení. V tuto chvíli ale je třeba říci, že ty služby, o kterých se hovoří eh, v to těch eh, v tom vyčerpávajícím seznamu, tak nevždy se nachází také v té ehm, v návrhu směrnice. A myslíme si, že tady by bylo třeba zajistit, aby ten soulad mezi tímto vyčerpávajícím eh, seznamem a směrnicí byl větší. Co se týče hodnocení dopadů, tak ten má velmi mnoho silných stránek. Myslíme si, že je velmi dobré, že vychází z tak široké a obširné veřejné konzultace. Eh, velmi jsme rádi, že tady je také vždy udáno či vysvětleno to odůvodnění a kde si myslíme, že by mohlo ještě dojít ke zlepšení či k lepšímu vysvětlení. Bylo by dobré, kdyby tady bylo, byly uvedeny vždy zdroje těch eh, dat. By bylo, bylo by dobré hovořit zde o možnostech o úspor. Je třeba také podívat se na tu roztříštěnost či na ten nesoulad eh, s mezinárodními umlvami a je třeba se také podívat na tu, na ty jak by, jakým způsobem by byla postihována nepřiměřenost. Děkuji, děkuji vám také za pozornost. Chci říci, že to hodnocení dopadů máte všichni k dispozici, to znamená, pokud by vás to zajímalo, tak můžete samozřejmě eh, tento, toto hodnocení prostudovat a můžete si tedy opravdu přečíst všechny tyto dokumenty, které Evropská komise dává k dispozici. Já vám ještě jednou děkuji za pozornost. Eh, Děkuji, děkuji vám mnohokrát. A už v tuto chvíli vám mohu říci, že naše spolupráce bude určitě nezbytná. Jsem si jistý, že ta spolupráce bude velmi intenzivní. V, a to i v blízké budoucnosti. A v tuto chvíli bych dal rád slovo také komisi, aby zareagovala na vaše vyjádření a pokud by se k tomu chtěl ještě kdokoliv další vyslovit, tak samozřejmě můžete. Uh, Emmanuel Grange je zástupcem Evropské komise. Máte slovo, prosím. Já se vám omlouvám, já jsem asi špatně vyslovil vaše jméno. Já budu hovořit anglicky, pane předsedo. Děkuji vám. Děkuji vám za toto schrnutí výsledků hodnocení dopadů, ale možná, že bych se ještě vrátila k některým těm otázkám, které zde byly zmíněny a eh, k těm eh, vlastně bodům, které dovysvětlují pozici komise. Vy jste změnili vlastně to označení CE a další doplňkové informace pro spotřebitele. Tady hovoříme o označení, které by mělo být jaksi prokazatelně eh, důkazem toho, že byly splněny, eh, byla splněna eh, daná pravidla, ale tady v tuto chvíli hovoříme spíše o těch takzvaných jaksi požadavcích přístupnosti a o, a o ničem jiném. Co se týče nákladů, co se týče těch eh, nákladů, výdajů a úspor a jakým způsobem je to propojené s tou mezinárodní umlovou eh, na ochranu lidí s postižením. Chci říci, že co se týče tedy této umluvy, tak samozřejmě členské státy Evropské unie se zavázaly, že budou tato pravidla splňovat, což samozřejmě vede k určitým nebo či je propojeno zcela nezbytně a nevyhnutelně s určitými náklady. To znamená, že z větší zpřístupnění a dodržování těchto pravidel je prostě jednoduše napojeno na určité náklady a výdaje. To znamená, že tady hovoříme o souboru jaksi požadavků pro přístupnost, které je třeba nebo bude třeba dodržovat opravdu na celoevropské úrovni. A je to samozřejmě spojeno s konkrétními službami a e, zbožím. A my daleko více tady hovoříme tady o těch úsporách eh, než nákladech. Co se týče tedy toho, to, té nepřiměřené administrativní zátěže, či jakým způsobem se budeme stavět k, k jakékoliv nepřiměřené zátěži. O tom už jsme hovořili. My jsme také se již eh, obrátili na podniky s doporučeními, jakým způsobem se tady vypořádat s touto zátěží. A eh, poté tady ta otázka, proč ty ubytovací služby jsou v hodnocení dopadů, ale nejsou v návrhu směrnice. A to je z toho důvodu, že když jsme se podívali vlastně na ten princip přiměřenosti a subsidiarity, tak jsme si uvědomili, že tyto dva aspekty nejsou jaksi součástí. To znamená, že tady eh, je to otázka volitelná pro členská, eh, tedy volitelná pro členské státy. A Ubytovací služby tedy nejsou eh, součástí té směrnice, protože na základě našeho hodnocení jsme došli k závěru, že jsou to právě malé a střední podniky, které tyto služby poskytují. To znamená, že by to pro ně byla opravdu nepřiměřená zátěž. Nadále bychom si měli uvědomovat, že to hodnocení dopadu nemusí být ve 100% eh, souladu s tím legislativním návrhem. To znamená, že tady jdeme trošičku více nad rámec toho, co se nachází, eh, či toho, co nalezneme v tom novém legislativním návrhu. Co se týče těch eh, starých údajů, tak si říci, že my jsme používali ty údaje, které jsme měli k dispozici. Eh, kolega z parlamentu také zmínil, že v podstatě využíval veřejné konzultace. My jsme se také setkali eh, několikrát s těmi CEO, s různých organizací, s těmi hlavními manažery a to i z toho důvodu, abychom jak si ta rozhodování, či ta rozhodnutí přijímali na základě aktuálních eh, informací. A když se podíváte na ten první návrh definici definic v této směrnici, tak vy si všimnete, že ta definice je velmi opatrná, snaží se jak si zohledňovat ten fakt, že technologie se neustále mění. To znamená, že v tuto chvíli hovoříme o definicích, které pokrývají opravdu velmi mnoho výrobků, aniž by byla opravdu eh, nějakým způsobem příliš vymezující. A tímto si myslím, že jsem zodpověděla či zareagovala na některé z těch obav, které zde zazněly a pokud byste chtěli, abych si vyjádřila ještě k čemu, tak, tak ráda učiním. Děkuji. <clears throat> Já jsem zpravodajem, tudíž budu hovořit až celé na závěr. A v tuto chvíli dám slovo sociálním demokratům obě vyjádření. Je určitě pravda, že hodnocení, hodnocení dopadu není úplně obvyklý postup, který bychom v rámci práce našeho výboru využívali, ale je určitě také pravda, co říkal pan zpravodaj, že při té naší první debatě k tomu hodnocení dopadu zazněla řada otázek, takže jsem ráda, že jsme tyto informace mohli dostat. Určitě souhlasím eh, s tím, co bylo řečeno, že občas není úplně jednoduché se zorientovat eh, na první pohled v tom hodnocení dopadů eh, k těm jednotlivým návrhům, tak jak byla připravena Evropskou komisí. Takže tohleto zhrnutí, co jsme dostali, je určitě užitečná věc. Na druhou stranu se tala taky domnívám, že ne všechno se dá vyčíslit prostými čísly a ačkoliv se o to samozřejmě komise snaží a je to, je to její úloha, a, takže také do značné míry souhlasím s tím, co tady bylo řečeno, že v podstatě ta analýza nebo ta studie dopadu se do velké míry zaměřuje právě na ekonomické analýzy a už méně se zabývá těmi společenskými dopady, které právě v tomto návrhu považuji za nesmírně důležité. A já tady mluvím za naši politickou skupinu sociálních demokratů a my jsme zastánci holistického přístupu k vnitřnímu trhu eh, a k prohloubení a spravedlnějšímu fungování vnitřního trhu je určitě dobré a nezbytné, spíš bych řekla, vymezit společné požadavky na přístupnost některých klíčových produktů a služeb jejichž využívání je dosud nenaplněným předpokladem pro plné zapojení všech občanů do společnosti v, té, eh, v tom prezentovaném zhrnutí eh, se, myslím, správně připomíná, že to byl Evropský parlament, který v minulosti vyzval komisi, aby předložila ambiciozní návrh Evropského aktu příslušnosti a mimo jiné eh, požadoval, aby tento návrh zahrnoval všechny oblasti politik, které se týkají přístupnosti zboží a služeb pro všechny občany Evropské unie. Eh, a cílem návrhu je také pomoci členským státům a Evropské unii dostat závazkům, které vyplývají z úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením, pokud jde o přístupnost já jsem ve zhrnutí také zaznamenala jednu poznámku o tom, že v hodnocení dopadů nejsou dostatečně brány v potaz názory těch, kterých se návrh nejvíce týká, tedy osob eh, se zdravotním postižením. Já proto považuji za opravdu velmi důležité, abychom v rámci naší nadcházející práce naslouchali organizacím, které zastupují osoby s postižením. A jsem velmi ráda, eh, že například Evropské fórum osob se zdravotním postižením, tedy European Disability Forum, které zastřešuje zájmy 80 milionů Evropanům. Návrh Evropského aktu přístupnosti velmi vítá. Eh, a určitě tohleto téma bude častým námětem i v rámci našich debat v eh, parlamentní meziskupině pro osoby s postižením. A dovolte mi na závěr poznámku s tím, že v kontextu e, zdlouhavé debaty o legislativě k přístupnosti webových stránek je nezbytné využít tohoto předloženého návrhu a opravdu neodkladně začít konkrétní debatu o naplňování jeho cílů. E, jako stínová zpravodajka za sociální demokraty jsem určitě připravena diskutovat o jednotlivých aspektech návrhu tak, abychom přijali legislativu, která umožní využívání běžných služeb a zboží evropským občanům bez rozdílu na rovnoprávném základě. A samozřejmě, že se budu těšit na spolupráci jak s panem zpravodajem, tak se všemi, eh, se kterými budeme na této, eh, na, na, na, této eh, legislativě pracovat. Děkuji. Merci. Euh, Shadow PPE n'est pas là. Děkuji. Za EPP tady není nikdo, tady není tady pan Stinový zpravda, ale bude tady hovořit opět pan Švab. Eh, pane předsedo, eh, je mi velmi líto, že zde nemůže být právě náš Stinový eh, zpravodaj, ale musel se účastnit výboru pro kulturu a to stalo nečekaně a proto mě poprosil, abych se tady za něho jaksi vyjádřil a to obecně. E, stejně jako ostatní předřečníci upozorňuje tedy na to, e, jak si zastaralé informace nebo na ten zastaralý základ, ze kterého to hodnocení dopadu vycházelo, protože tady hovoříme o batech z roku 2012 a tak dále. A má kolegyně prosí o to, aby opravdu všechna, všechny údaje, všechna data byla zaktualizována. Za druhé, pane předsedo, paní kolegyně Frehan by byla velmi ráda, kdyby tady došlo opravdu k hodnocení hospodářskému, to znamená hodnocení nákladů, výdajů a, e, jak si prospěchu a to je velmi důležité. Tady si myslím, e, že je to zcela zásadní a dále kolegyně Frhaň si není zcela si není zcela jistá, zdali tady opravdu nemateme naše eh, spotřebitele tím novým označením eh, CE, protože tady to je samozřejmě značení, na které se naši spotřebitelé zvykli v souvislosti s bezpečností výrobku a ne eh, s přístupností. Takže to je, jsou v každém případě ty obavy či ty otázky, které se kolegyně, nebo se kterými, nad kterými se kolegyně Frhain zamýšlela. Děkuji. Děkuji, Andreasi. Katrin, máš slovo? Děkuji. Děkuji panu předsedové a také děkuji všem svým předřečníkům. Možná bychom se ještě jednou měli vrátit k tomu účelu toho, o čem tady hovoříme. Možná bychom se mohli podívat ještě jednou na tu mezinárodní eh, úmluvu OSN, protože účelem této úmluvy je opravdu zajistit a chránit eh, postižené osoby a zajistit, aby opravdu mohla využívat všechna svá práva a aby jejich důstojnost byla respektována. Eh, ve chvíli, kdy hovoříme o postižených osobách, tak hovoříme o osobách se jakýmkoliv druhým, druhem postižení, které představuje eh, bariéru pro jejich neustálou eh, plnou účast eh, na společenském životě. A to je tedy ten základní účel a mně je to i jasné, že to je důležité, jak se na, je důležité to mít stále na zřeteli právě pro ty, kteří se zabývají či zaměřují právě na ty hospodářské účely. Ale zamysleme se nad tím, protože 14% eh, všech našich ostů 14% všech našich občanů trpí nějakým, či má určitý druh eh, postižení, co znamená skoro 40, více jak 45 milionů lidí a proto eh, jsou to potřeby, které, před kterými nelze zavírat oči a proto já se ptám, zdali tedy v souvislosti s to, s tímto novým eh, legislativním návrhem byla provedena ještě další hodnocení dopadu, protože tady hovoříme o údajích, jak bylo již řečeno, je zastaralých. To znamená, já se ptám, byla provedena další hodnocení eh, dopadu, anebo budeme tady vycházet pouze z těchto údajů? A co se týče té inkluzivity, toho začlenování, tak já se ptám, ve chvíli, kdy hovoříme o výdej, proč hovoříme stále o těch výdejích? Ale já se ptám, už někdo někdo vyhodnotil ty výdaje těchto 45 milionů lidí, kteří v podstatě ty výdaje mají každodenně právě, protože ta přístupnost není eh, zajištěna. A je velmi důležité, abychom sem na naše jednání také pozvali právě zástupce těchto skupin, protože oni nám budou moci opět poskytnout svůj úhel pohledu. A co se týče, jak se toho eh, té, té digitální oblasti. Ano, bylo tady zmíněno ty webové stránky, ale máme tady co dočení ještě se spoustou aplikací protože všichni už v tuto chvíli víme, že každý, každou sedmou, osmou minutu našeho působení na internetu používáme nějakou novou aplikaci. A já se ptám, jakým způsobem chceme zajistit, že právě lidi s postižením budou moci všechny tyto aplikace také eh, používat. To znamená, že nebudou vylučováni z eh, této aktivity na internetu. To znamená, jakým způsobem zajistíme, že těchto 45 40 milionů lidí nebude jednoduše vyloučeno z užívání těchto zcela nezbytných eh, aplikací, které v tuto chvíli už se opravdu staly nezbytnými. To znamená, je velmi důležité, aby eh, ten nový legislativní návrh byl správný, ale zároveň nikdy nesmíme zapomínat na to, co je hlavním účelem tohoto návrhu, to znamená zajistit 100% přístupnost pro tyto skupiny lidí. Děkuji, děkuji Katrin. E, ještě za mě mám pár připomínek a někde, nějaké poznámky. Chci pouze ještě v tuto chvíli upozornit či připomenout to, že my se v tuto chvíli zaměříme na hodnocení dopadů e, za služby Evropského parlamentu. Ale v tuto chvíli opravdu chci říci, že se, jsme se zaměřili pouze na to hodnocení dopadů ale stejně tak, jako zmínili již někteří kolegové, tady s tímto hodnocením vyvstávají nové otázky a nové obavy. Já samozřejmě se budu snažit zohledňovat vše, co zde zaznělo a budu se snažit samozřejmě ten návrh vypracovat a napsat tak, aby práce, aby to vlastně přispělo k práci Evropské komise, aby to ten návrh Evropské komise obohatilo. Bylo zde řečeno, že je třeba respektovat princip přiměřenosti, to znamená, že to má co dočiní rozhodně i s poskytováním ubytovacích eh, služeb. Hovoří se také o nich eh, v návrhu, ale já si myslím, že tady je třeba to zcela jasně, jasně stanovit. Já si myslím, že to hodnocení dopadu také zohledňuje ten princip přiměřeno, eh, přiměřenosti, ale bohužel v těch klíčových odvětvích to není vždy respektováno. To znamená, že tady v podstatě vyvstávají ty otázky, zdali tedy nedodržování toho principu proporcionality by mohlo opravdu vést k nějakým eh, sankcím nebo k nějaké jaksi eh, ex post arbitráži. A co se týče těch konzultací, a tady mám tím na mysli ty veřejné konzultace prostřednictvím Eurobarometru, tak um, co tady u mě vyvolává určité obavy? Já mám obavy v podstatě e, v tom smyslu, že velmi málo jsou zohledňovány právě názory zástupců skupin postižených lidí. To znamená, jakým způsobem vy zajistíte, že v průběhu těchto eurobarometrových konzultací jsou také zjišťovány názory těchto lidí. Jakým způsobem v podstatě můžete zajistit, že právě tyto skupiny, tyto skupiny budou eh, konzultovány. Je mi jasné, že Evropská komise se snažila zohledňovat a nezapomínat na eh, potřeby eh, těchto skupin lidí a to prostřednictvím eh, jejich organizací. Ano, mm, jsem si jistý, že, že určitě konzultovali i zástupce organizací, které zastupují postižené lidi, ale do jaké míry, do jaké míry tyto názory a tyto postoje se odrazily poté do toho návrhu? Protože já si myslím, že právě zástupci těchto skupin, těchto organizací by měli být v popředí našeho zájmu. Protože tady hovoříme o lidech, kteří trpí nějakým druhem postižení a jsou to právě ti lidé, ke kterým se také velmi často, velmi těžko člověk dostane. Právě už z toho důvodu, že jsou postižení a že nemají třeba stoprocentní přístupnost eh, k těm prostředkům, skrze něž my ty názory získáváme. To znamená, <clears throat> že tady je třeba zajistit i flexibilitu. Co se týče malých a středních podniků, které jsou zcela zásadní pro náš výbor a také pro tento nový legislativní návrh. Tady jde o to, aby tyto malé a střední podniky mohly fungovat, aby mohly fungovat na evropském trhu. Je třeba udělat všechno pro to, aby byl zajištěn a podpořen právě jejich rozvoj, to znamená rozvoj malých a středních podniků. To znamená, že my moc dobře nechápeme, jak je možné, že toto hodnocení se uh, nezaměřuje také konkrétně právě na malé a střední eh, podniky. To si myslím, že je třeba napravit i v průběhu následujících eh, jednání a setkávání. To znamená, jak jsem již říkal, potřeby malých a středních eh, podniků je třeba zohledňovat a to daleko aktivněji než doposavat. Malé a střední podniky jsou zvyklé na to, že si v podstatě budují ten svůj vlastní trh, více tedy na lokální úrovni. A já si myslím, že by bylo velmi vhodné, kdyby existovala nějaká parlamentní iniciativa, prostřednictvím níž by tyto malé a střední podniky se mohly rozvíjet ještě efektivněji a, a lépe. Také, co se týče toho označení CE, tak já si myslím, že tady v tom pořád ještě nemám jasno. Takže označení CE eh, spotřebitele eh, vlastně eh, moc nerozumí. Většina spotřebitelů, když vidí CE na nějakém výrobku, tak si myslí, jestli to vyrábí v Evropě. Vůbec nechápou, že to splňuje bezpečnostní normy evropské. Myslí si, jestli to vyrábí v Evropě. A teď tohle chceme rozšířit eh, na to, aby eh, to vlastně označovalo i eh, dodržování požadavku na přístupnost. No možná to nebylo cílem této směrnice, ale je třeba si uvědomit tady tuhle dvojznačnost. Proto mi úplně není jasné, co s tím komise chce dělat v téhle věci. Než se budeme eh, zabývat tím eh, vlastním textem v parlamentu, mm, zamysleme se nad nějakým dalším třeba eh, označením, nějakou, nějakým logem, které by ukázalo, že ten výrobek je pro lidi s postižením. To znamená nejenom, že je bezpečný, ale je jiným způsobem přínosný. Pokud eh, se eh, rozšíří eh, význam označení CE na přístupnost, tak se to potom bude možná šířit i do dalších oblastí. Potom k té poslední věci, o které hovořila řada lidí, možná ten největší nebo nejkontroverznější věc a sice stáří dat my víme, že ta data jsou eh, poněkud zastaralá, protože prostě trvalo dlouho komisi, než předložila text od té doby, co to bylo vlastně poprvé zvednuto. A nemůžete se zaměřit na nové technologie jako tato směrnice a zároveň říct, že budete něco dělat podle čtyři roky eh, starých čísel. To nejde. Podívejte se na chytré telefony. Na ty se ta směrnice také zaměřuje. A já mám ten pocit, že v případě chytrých telefonů v současné době už je třeba se nad tím zamýšlet úplně jinak, než před eh, čtyřmi lety, kdy dělali lidé s chytrými telefony něco úplně jiného než teď. A ta směrnice se ostatně bude eh, transponovat eh, až za nějakou dobu a zase za dva roky se s chytými telefony bude dělat ještě něco jiného. Já vím, že je velice těžké předvídat, eh, k čemu lidé za čtyři roky ode dneška budou používat chytré telefony, ale je tady možná tohle dvojí spoždění prostoj mezi studií a dneškem a dneškem a vstupem legislativy v platnost. Takže my chceme, eh, takže to nebude nakonec opožděné o čtyři roky, ale o 8 let oproti eh, studii komise. Takže já bych spíše eh, požádal EPRS, naši na, na naše výzkumné oddělení v parlamentu, aby se eh, nad tím zamyslela a zjistila, jestli by to nešlo aktualizovat ty údaje. Já říkám, že je to nezbytné, ale alespoň byste mohli odpovědět na tuto otázku. Je možné poměrně rychle vytvořit metodiku, díky níž eh, naše východisko faktograficky nebude čtyři roky star- já mám takové neblahé tušení, že to eh, by mohlo totiž mm, negativně ovlivnit naši budoucí práci. Vzhledem k tomu, že máme teď čas, tak eh, jestli nám komise chce ještě na to jednou zareagovat, na ty naše připomínky, tak s radostí jí slovo udělím. Zejména vzhledem ke své chybě. Já jsem tady eh, zmínil úplně jiného člověka a teď eh, vám budu moci tedy dát eh, slovo a omlouvám se. Děkuji, tady dostávám slovo po druhé. Jenom rychle několik věcí. Ptali jste se tady na ekologické a sociální dopady. Ty posouzení dopadu také pokrývá. Sociální dopady jsou velice pozitivní, ekologické dopady zanedbatelné. To je závěr toho posouzení dopadu. Potom eh, sociální aspekty, které jsme asi nezdůraznili dostatečně, eh, na které poukazuje úmluva OSN. Tady eh, se mají stanovit pravidla pro volný pohyb pro dostupnost služeb. Spotřebitelé, eh, kteří mají nějakou funkční neschopnost, funkční postižení, včetně eh, lidi s přímým omezením, to znamená lidi s postižením nebo starší lidé, budou mít díky tomu eh, širší výběr ze zboží a služeb, lepší kvality a nižších cen. Takže to má jasný cíl pomáhat lidem s postižením nebo funkčním omezením. A tenhle zákon by asi neexistoval, kdyby tady nebyla umluva OSN o právech postižených. K otázce analýzy nákladů a výnosů eh, pro malé a střední podniky. To je v příloze 2 eh, na stránce 178 zprávy. A jedná se o posouzení, do, nebo posouzení eh, dopadu se zabývá i tím, kdy firmy to už eh, pokryly, jakých eh, přínosů dosahují. Čili zabýváme se rozdíly mezi firmami, které to eh, regulovaly, které to neregulovaly. Jaké jsou tam rozdíly v nákladech. K datům. Jak jsem říkala, vycházeli jsme z disponibilních údajů, Vedli jsme řadu bilaterálních jednání s organizacemi postižených, eh, s nestátními organizacemi, eh, se skupinou na vysoké úrovni pro postižené a tak dále, pro postižení. A ta eh, data byla základem pro výpočet situace v roce 2020. My víme, že situace fragmentace na vnitřním trhu bude narůstat během té doby, kdy členské státy budou implementovat úmluvu OSN, takže je třeba jednat rychle. K aktuálnosti těch definic. K řešení vašich eh, obav ohledně eh, chytrých telefonů bych eh, řekla, že tady říkáme, že jsou to koncová spotřebitelská a Eh, eh, zařízení, pokud je o telefonické služby s rozšířenými schopnostmi. Čili eh, do toho se chytrý telefon vejde i za dva roky, i za pět let. Čili my jsme zavěli takovýhle přístup. Děkuji vám. Děkuji vám. K to otázce se eh, tady ještě vrátíme k tomuto tématu Vlárím. A návrh zprávy, kterou budu předkládat, eh, budu předkládat, bude k dispozici na začátku října. A potom samozřejmě do konce listopadu se budou moci eh, podávat pozměnací návrhy a pak se bude hlasovat na výboru. Já vám tedy děkuji všem to byl poslední bod na pořadu našeho jednání a, a myslím, že eh, do bodu různé už nikdo nic nechtěl, takže akorát oznámím eh, příští zasedání, to jistě už víte. Proběhne 13. června odpoledne a dopoledne i odpoledne 14. června na obvyklém místě. Děkuji vám a přeji pěkný večer.